Dobré odpoledne. Takže pustme se do práce. Prosím, všichni se usaďte. 2010, Tak, eh, vy jste eh, dostali 8. Eh, ledna, tedy zápis ze zasedání 8. ledna. A pokud se týče bodu 9, který se týká celkového plánovaného rozpočtu pro Evropský parlament, tak eh, toto bude projednáno za zavřenými dveřmi. A je to, eh, je na to odkázáno i v dokumentu v seznamu, který rozeslal sekretariát a ti, kdo jsou na seznamu, budou přizváni i na toto neveřejné zasedání. 3.2 web streaming 3.3 máme tady návštěvu delegace z katalonského parlamentu pro výboru rozpočtového výboru. Oni se budou účastnit části našeho zasedání, aby se dověděli více o něco o našich pracovních metodách. Takže všichni přivítáme. A v rámci informací, které obdržel pan sekretariát, tady bude pan Prasol z katolického parlamentu, paní Francesca Guardore, a za účetní dvůr je mezi námi pan Kolem, bývalý místo předseda Evropského parlamentu. Takže ho srdečně vítáme jménem našeho výboru, pak tu bude pan Tajany. Máme tady určité změny. Nový administrátor, paní Mažerskova. Vítáme ji v našem středu a kromě toho jsme obdrželi ještě zprávu od sekretariátu, že budeme mít některé informace o změnách zasedacích místností. Pokud nejsou žádné námitky proti pořadu jednání, můžeme považovat za schválený. Jenom drobnost, pane předsedo. Bod, tuším, I tam jde o záležitost, o které jsme se bavili na koordinátořech. Eh, paní eh, Gresle nás eh, zastupuje na řídícím výboru a v anglické verzi se o ní hovoří jako o spravodajce, raporté, za Eh, myslím, že to není úplně správně. Mělo by to být zástupkyně eh, SAD, skupiny SAD. Je to jenom taková drobnost, ale asi by si to vy tedy zasloužilo upřesnění. Ano, dobrá. Pokud nikdo nenamítá, tak eh, toto akceptujeme. A nyní přejdeme k prvnímu bodu na našem pořadu jednání, a to je udělení absolutoria za rok 2008 souhrný rozpočet, oddíl 3, komise. A chci připomenout, že ve spojitosti se slyšením máme, máme na to hodinu. Takže prosím všechny poslance a poslankyně, aby to brali na vědomí, když budou klást dotazy. Nejprve dáme slovo Haraldovi Noakovi, který zodpovídá za tuto oblast. Máme ho tu? Ano, děkuji. Vážený pane předsedo, ctění poslanci, poslankyně výboru pro rozpočtovou kontrolu, pane místo předsedo Tajany, paní, pane komisaři Potočníku. V této kapitole bych chtěl, tuto kapitolu bych chtěl zahájit takovou stručnou poznámkou. Děkuji za to, že jste mě přizvali a že mám tu čest vám předložit tu, tyto informace v rámci výměru názoru jak s předsedou Tajanem, tak komisařem Potočníkem. V kapitole 7 výroční zprávy za rok 2008 Účetní dvůr hovoří o auditu některých politik, výz, politiky výzkumu, včetně informační společnosti, energetice, dopravě, které představují zhruba 6 celkových výdajů Evropské unie za rok 2008. Kapitola 7 se zaměřuje na eh, výdaje na výzkum. A napříč celou skupinou těchto politik asi 80% výdajů je prostřednictvím rámcového programu pro výzkum. Takže většina pladeb souvisí právě s rámcovými programy, zejména ty dočasná konečné platby v rámci FP6 a také zálohy na FP7. Další významné výdaje to je asi 12%. To se týká TNT a té energie, to znamená doprava a energetika. A chci připomenout, že tady jde zejména o oblast přímého centrálního řízení ze strany komise, to znamená, že komise posílá platby příjemcům bez jakýchkoliv, or, eh, bez účasti orgánů členských států. A hlavním rizikem, které ohrožuje řádnost a legálnost výdajů v oblasti výzkumu, je, že příjemci mohou nadsadit způsobilé náklady v rámci svých výkazů, které jsou pak předkládány komisi v rámci žádostí na proplacení z evropského rozpočtu. A další riziko je, že tedy to, tomuto nezabráníme nebo to nedetekujeme a ne, ne, že to komise nenapraví. V souladu s eh, přístupem účetního dvora audit vycházel z dvou hlavních prvků. Za prvé, eh, testování z reprezentativního statistického vzorku 150 pladeb. Za druhé, hodnocení klíčových částí kontrolního systému komise, to znamená eh, prověrky ex ante, osvědčení o auditu, nákladová prohlášení o nákladech a také strategie ex post. Nyní celkový závěr. Výsledky auditu za rok 2008 do značné míry potvrzují zjištění z roku 2007 a 2006. Účetní dvůr došel k závěru, že platby na výzkum, dopravu a energetiku za rok 2008 měli a vykazovali eh, hmotnou chybu, která je někde mezi dvěma a pěti procenty. Dozorčí a kontrolní systémy komise byly částečně efektivní při zajišťování eh, řádnosti pladeb. Navzdory tomuto závěru, účetní dvůr rovněž oceňuje úsilí komise posílit své kontrolní systémy a zjednodušit systém financování. Tím můžeme do značné míry vysvětlit i určitý trend směřující ke snižování chyb v průběhu tedy mandátu stávající komise. A nyní několik poznámek na vysvětlenou. Hlavní druhy kvantifikovatelných chyb jsou i nadále nezjištěné nadsazené náklady, a to zejména v oblasti personální a také v oblasti tzv. nepřímých nákladů. Stejně jako v roce 2007 většina těchto chyb se týká jak eh, dočasných, tak i konečných pladeb eh, pro příjemce v, eh, F, v rámci FP6. A to se týká výkazů, které často byly doprovázeny osvědčením o auditu. U FP7 tak tam prakticky všechny platby byly zálohy a nebyly zjištěny žádné chyby. V rámci přeskoumávání efektivity kontrolních systémů se účetní dvůr zaměřil na FP6, kde platby byly hlavním zdrojem chyb. A účetní dvůr zjistil, že jednak prověrky ex ante fungovaly uspokojivě, ačkoliv tyto prověrky mají určitá omezení při zjišťování chyb, které musí být kompenzovány jinými druhy prověrek. Osvědčení auditu, auditu nefungovaly neplnili funkci plně spolehlivé kontroly. Byly zjištěny chyby ve 43% eh, pladeb ze vzorku, které obdrželi tedy eh, stanovisko od toho auditora, který to osvědčoval. A to samozřejmě poněkud omezuje tu míru jistoty, která vyplývá z tohoto prvku systému. Komise významně pokročila při implementaci strategie ex post, ačkoliv podle názoru účetního dvora zavádění integrovaného systému řízení by ještě více přispělo ke zlepšení koordinace mezi příslušnými DG podílejícími se na výzkumu. Vysvětlil bych to těmito slovy. Komise se stala obětí svého vlastního úspěchu. Tím, že postupovala a pokračovala dál v programu ex post auditu, protože tím vzniklo velké množství eh, nedořešených, nespůsobilých nákladů, které eh, měly být znovu proplaceny za rok 2008. A rozšířený systém sankcí zatím nebyl uplatněn. Komise ovšem učinila podstatný pokrok při řešení spožděných pladeb. Na závěr bych mi dovolte několik doporučení. Chci zúraznit, že v rámci stávajícího financovacího rámce účetní dvůr vybízí komisi, aby zachovala přísné kontroly, zejména pokud jde o spolehlivost osvědčení o auditu a dále prováděním účinného zavádění strategie ex post a e, včasným, včasnými změnami a případně i uvalováním sankcí. S ohledem na budoucnost účetní dvůr doporučuje další zjednodušení pravidel na výpočet a e, oznamování ze e, nákladů ze strany příjemců. To znamená efektivnější využívání jednorázových částek a také eh, dojednaných hodinových sazeb personálních nákladů a dále přesun k systémům, které jsou založeny více na výsledcích. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji vám. A nyní eh, budeme postupovat takto. budeme, nebo vyslechneme si eh, dva proslovy od dvou různých komisařů. Eh, za prvé bych chtěl eh, poděkovat a přivítat tady pana Potočníka, který bude hovořit o výsledcích z účetního dvora. Děkuji, pane demagistrisi, pane vícepředsedo, pane Liberacký, dámy a pánové poslanci. Eh, účelem naší návštěvy je eh, reagovat na to, co bylo eh, řečeno ve zprávě účetního dvora za rok 2008. Tak především bych byl rád, abyste si uvědomili, že neexistuje, neexistují podstatné rozdíly mezi komisí a, a účetním dvorem. My se shodujeme v analýze toho, kde spočívají potíže a také Eh, to odpovídá shodě našich výsledků. Eh, účetní dvůr zjišťuje, že došlo k významnému zlepšení, ale stále to nestačí a komise souhlasí. Eh, toto je pravděpodobně moje poslední slyšení jakožto komisaře za výzkum a mm, mám takovou, takovou tendenci ohlednout se za posledními pěti lety a zlepšeními, kterých bylo dosaženo v řízení. Takže já bych rád tedy uvedl do kontextu tuto zprávu za rok 2008. V roce 2006 eh, soud hledal chybovost vyšší než 8% a zjistil, že naše auditní politika je nedostatečná. Náš eh, systém dohledu a kontroly byl shledán jako nedostatečný eh, a neschopný snižovat rizika v oblasti proplácení a v oblasti nasazování nákladů. Eh, tento výbor se toho ujal a eh, vyzval nás, abychom zlepšili situaci. A my jsme tak činili od roku 2006. Zavedli jsme novou kontrolní strategii eh, s výslovným cílem, aby chybovost u výdajů na výzkum se snížila pod 2% na více leté bázi v, jednotlivém, v jednotlivých rámcových programech. Tato strategie Eh, znamenala daleko větší úsilí v oblasti auditu. Eh, těch auditů proběhlo 42 v roce 2006 a 1084 v roce 2008. Eh, bylo to nákladné, ale myslím si, že to bylo podstatné. My jsme se také zaměřili na příjemce, kteří jsou větší a kteří jsou rizikovější, takže tím jsme zvýšili také efektivitu. Eh, také jsme extrapolovali v auditu. Tam, kde někteří příjemce systematicky eh, byl sledán jako nadsazující své výdaje, eh, tak tam jsme se soustředili na to, zda na získání zpět prostředků, které u jednotlivých smluv nebyly, neprošly auditem. A Zjistili jsme, že nejlepší, jak snížit chybovost, je zjednodušovat pravidla. A toto jsme také udělali v rámci eh, FP7. Eh, založili jsme garanční fond, který význačně snížil počet ex ante kontrol, snížili jsme náklady na eh, auditní certifikáty, také jsme zavedli jediné registrační místo, a postupně jsme zavedli také eh, také částky eh, flat rates a také dané eh, celkové součty. Toto výsledkem tedy bylo značné zjednodušení. Pokud se týče nejdůležitějších a nejjasnějších výsledků, to je zjednodušení a lepšího řízení, je daleko menší chybovost. A to bylo také uznáno eh, v absolutoriu v roce 2007 a také ve zprávě účetního dvora. Tento trend pokračuje v letech 2008 a 2009, ačkoliv se nám dosud nepodařilo eh, dosáhnout toho dvouprocentního cíle. Stejně důležité je potvrzení toho, že naše kontrolní strategie je správná. Jednak se zabýváme rizikem nasazování eh, nákladů a to je vlastně to, co pan doktor Novák označil jako náš hlavní a společný zájem. Myslím, že za poslední dva roky jsme pokročili vpřed velice významně, ale musíme pokračovat naplňování strategie také v roce 2010. A to znamená, že se budeme muset zaměřit na dvě oblasti, o kterých hovoří také výroční zpráva eh, z účetního dvora, to je získávání zpět nevyužitých prostředků a zjednodušování. Tak nejdříve eh, k získávání zpět nevyplacených prostředků. Pokud se týče eh, řádných eh, pravidelných eh, vratek, tam se shodujeme s účetním dvorem. Pokud se týče nízkého množství vracených peněz v roce 2008, spotěžně mohu říci, že v roce 2009 se situace velmi zlepšila a na konci tohoto roku komise získala zpět 62 plateb, které měly být vráceny, oproti 30% rok dříve. Pokud se týče systematických chyb a jejich korekce prostřednictvím extrapolace, parlament nás žádal, abychom nepřepočítávali finanční výkazy eh, týkající se již uzavřených smluv dle eh, rámcového programu číslo 6. Já jsem ve výboru zcela jasně řekl, že extrapolace pro nás neznamená přepočítávání, jde o e, detekci a opravu systémových chyb. A to je nezbytné, abychom snížili zbytkovou chybovost. Parlament také žádal, abychom zjednodušili proces e, zpětného získávání prostředků a bylo to v rezoluci ze 17. prosince 2009. Zde, jak již řekl pan doktor Noak, jsme víceméně obětmi vlastního úspěchu. Nám se velice dramaticky zvýšila počet zjištěných chyb a to samozřejmě znamenalo také zvýšení objemu částek, které jsme získali zpět. Ovšem to znamenalo velkou administrativní zátěž jak pro komisi, tak pro příjemce těchto prostředků, zejména tam, kde jsme používali metodu extrapolace. Musíme eh, udržet, respektive najít vhodnou rovnováhu. A sice eh, tak, aby eh, reziduální chyby byly na co nejnižší úrovni. A já s potěšením mohu říci, že komise 15. prosince přijala sdělení o zjednodušení eh, zpětně získávaných prostředků a to, myslím, by mělo vyhovět požadavkům parlamentu a také je tam ta správná rovnováha. To zjednodušení umožňuje, abychom eh, se přešli na systém paušálních částek, pokud se týče eh, nesplacených dluhů. Zjednodušení. Zjednodušení k tomu jsme přijali opatření, která dosud ne zcela eh, vyřešila problémy, které se týkají skutečných nákladů před zaplacením. V následujících měsících chystáme dvě velké iniciativy v tomto směru. Za prvé to bude sdělení Radě a Evropskému parlamentu o zjednodušení eh, financování výzkumu. Návrh, který připravujeme, eh, je založen na konzultací, širokých konzultací se všemi aktéry. Eh, měla by se z toho rozvinout mezi institucionální diskuse a to nám umožní vymyslet, uvažovat o nových konceptech eh, financování, jako je třeba ona eh, paušální částka, paušální sazba. Eh, tyto možnosti budou znamenat, že budeme mít menší chybovost vzhledem k těmto sazbám, nikoli k základním nákladům těchto Eh, projektu. Eh, bude třeba předem se shodnout na metodologii a já myslím, že technická skupina, eh, která je sestavena z expertů našich a z expertů účetního dvora se shodnou na praktické realizaci. Za druhé, chceme přijmout koncepci tolerovatelného, přijatelného rizika chybovosti. V posledních letech jsme už sáhli k mnohému úsilí na zjednodušení procesů a pravidel, ale v těch pěti letech, kdy já jsem se zabýval těmito výzkumnými programy, z toho jsem si odnesl poučení, že e, my zde můžeme dosáhnout dílčí zlepšení, ale je třeba k tomu přistupovat fundamentálnějším způsobem. E, koncepce přijatelného rizika, chyb Eh, se zavedením eh, jasných eh, částek, paušálních částek. Toto jsou možnosti, které nám umožní zjednodušit na jedné straně náklady na výzkum a na druhé straně také zlepšit řízení. Naším cílem bude vytvořit takové podmínky, které budou atraktivní pro výzkumné pracovníky na evropské úrovni, aby využívali všechny možné všechny možnosti, které jsou k dispozici. Zodpovědní výzkumní pracovníci, kteří si také uvědomují význam principu eh, legality a zodpovědnosti, vědí, že toto vše je v jejich zájmu. A já myslím, že spolu se soudem a se účetním dvorem a s komisí eh, se bude pokračovat ten trend zlepšování situace. Nástupce v úřadě, eh, respektive nástupkyně, je eh, bývalá členka účetního dvora, to znamená, má ty nejlepší předpoklady pro tuto práci a my tedy se brzy na jaře dozvíme, jak by, měla, jak by měly být stanovy priority, eh, váhy a rovnováhy. Bude se to týkat návrhu na úroveň přijatelného rizika, Eh, včetně politických imperativů a přínosů této politiky. Já doufám, že moje nástupkyně se může spolehat na vaši podporu a že se jí podaří najít tu správnou rovnováhu. Eh, vážení dámy a pánové poslanci, vážení eh, členové účetního dvora, zjednodušení, eh, zodpovědnost, eh, legalita, dobrý, eh, dobré služby, dobrá kvalita služeb a tak dále. To všechno musí být na našem programu. Já musím říci a připustit, že jsem nedosáhl úplně všeho, jak jsem si přál. Nicméně věřím, že jsme dohromady vytvořili dobré podmínky pro to, aby velmi blízké budoucnosti mohly být přijaty velice rozhodné kroky komunikace, respektive sdělení o zjednodušování financování výzkumu brzy dostanete na stůl a také brzy budete mít, se bude pracovat na pravidelném pravidelné revizi finančního nařízení. A to všechno jsou skutečné příležitosti, které musíme využít. Také eh, si uvědomujeme, že musíme modernizovat náš vlastní přístup více než kdy dříve ačkoliv budu mít nové komisy na starosti jiné portfolio, určitě můžete spolehat na to, že budu podporovat tyto cíle. Závěrem mi dovolte, aby vám poděkoval za otevřenost, konstruktivní přístup a konstruktivní kritiku. Také za to, eh, jak jsme spolupracovali eh, ve skutečném partnerství, partnerství pro lepší výzkum a pro lepší Evropu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo panu zpravodaji Liberackému. Děkuji, pane, před, pane předsedo. Dovolte, abych řekl, že jsem si s velkým potěšením vyslechl pana Noaka, potom také reakce pana komisaře Potočníka. Já jsem toho názoru, že je třeba vyjádřit politování nad tím, že se bude měnit vaše portfolio, pane komisaři, v nové komisi. Já nevím, zda to je dobré pravidlo, že komisaři, kteří se dobře obeznámili se svým portfoliem a dostali určitých výsledků, potom dostanou, eh, eh, dostanou přiděleno něco jiného, ale tak to prostě funguje. Pane komisaři, dovolte, abych vám nejprve položil tuto otázku. Hovoříme o tolerovatelné chybovosti. A chybovost znamená, že něco je špatně. Riziko samozřejmě je každodenní realitou. Neměli bychom tedy spíše hovořit o tolerovatelném riziku chyby eh, nebo odůvodněném riziku chyby či ospravedlnitelném riziku chyby. To je tedy moje první otázka na základě vašich zkušeností a potom, až odpovíte, bych vám položil s dovolením pana předsedy další otázky. Pane místo předsedo, ano, děkuji. Myslím, že to, o, o čem, to, co nastěňujete ve své definici, to s tím naprosto souhlasíme, toho se snažíme vlastně nakonec dobrat a samozřejmě v zásadě to je to, oč tady běží. Uh, Dovolte, abych řekl, co si osobně já sám myslím o tolerovatelné eh, chybovosti. Pokud máme nastaven ten aktuální systém pro všechny tři rámcové programy, 5., 6. a 7., kdy se vychází ze skutečných výdajů či nákladů, tak to je poměrně složitý systém. Máme-li tedy dosti složitý systém, pak pokud chceme omezit chybovost, úroveň nákladů, spojené s tím, abychom šli například z 8 na 7 ve mnohem nižší, než kdybychom chtěli přejít například ze 3 na 2 To si myslím, že je všem zřejmé. A já se domnívám, že my tady spějeme eh, k takové úrovni, kde bychom se měli vážně zamýšlet nad tím, za to ještě stále je logické a v souhlase se zásadami zdravého řízení. Myslím si, že jsou zde dva důvody pro tolerovatelnou či eh, odpravenitelnou chybovost. Jednak je zde, jsou zde složitá pravidla, další faktory. Eh, u té strategie pro šestý rámcový dokument, kterou nyní realizujeme, eh, to, co nebylo dobře vyhodnoceno, byla systémová chybovost. Zjistili jsme, že míra nesystémové chybovosti je mnohem vyšší, než jsme se na počátku domnívali. Představuje to přibližně, neměl bych říkat přibližně, protože budu hovořit o desetinných místech, je to 1,84. To vyplývá z našich auditů. Jejichž výsledky jsme nyní proskoumali. Takže je to dosti vysoké číslo. Takže pokud budeme pokračovat, nebo pokud budete pokračovat eh, tím směrem eh, skutečného zjednodušení, racionalizace eh, paušálů, tolerovatelných měr, pokud bychom měli skutečně rozlišovat mezi odchylkou a chybou, protože já si myslím, že v tom je vlastně jádro problému. Odchylka versus chyba, pokud hovoříme o paušálech a průměrech. Kdyby se eh, to dělalo řádně, tak si myslím, že bychom vlastně nepotřebovali eh, to, eh, ten pojem tolerovatelné chybovosti. Ale s tím, jak je ta koncepce a ten systém nastaven nyní, si myslím, že se tomu nemůžeme vyhnout. Takže je třeba se zabývat také vším tím, co se chystá. Pravděpodobně v nejbližší budoucnosti, podle mého, optimální přístup by byl kombinovat obojí. Eh, jít dále eh, v těch eh, paušálech, průměrech a tak dále, to na jedné straně a zároveň vést vážnou diskusi o tolerovatelné chybovosti, jak jste správně sám na to poukázal. Děkuji, prosím. Děkuji, pane komisaři. Dovolte, abych se zmínil o těch 43% auditovaných či kontrolovaných případů, jako tam hovořil pan Noak. Z vašeho hlediska, pane komisaři, co znamená toto procento? souhlasíte eh, s tímto hodnocením a mohl byste vysvětlit, eh, jak podle vašeho názoru účetní dvůr dospěl eh, k této míře chybovosti? A také v té obecné atmosféře zdokonalování. Ehm, souhlasíte s tím přesně takto s tímto číslem, nebo to můžete nějak dále vysvětlit? Já tady nemám co přijímat či akceptovat, tak to je prostě fakt. Já jenom mohu eh, vysvětlit, eh, proč k tomu došlo a co děláme pro to, abychom tomu do budoucna zabránili. Jsou zde dva důvody eh, klíčové, protože ten stav je takový, jaký je. Jednak je zde tedy, co zde ta složitá pravidla a druhým důvodem je to, že auditoři někdy lépe znají vnitrostátní pravidla než ta evropská. Bylo eh, prokázáno Evropským združením vysokých škol v nedávné studii, že existuje velká odlišnost eh, v pravidlech financování a v, auditních, eh, v účetních pravidlech v různých členských zemích EU. Řešení pro šestý rámcový program, kde samozřejmě naše možnosti řešit tento problém jsou omezenější, tak tam jsme zavedli určité pokyny pro auditory a příjemce ohledně certifikátů vydávaných externími auditory. Tyto pokyny eh, jsou dnes k dispozici na Cordesu. U sedmého rámcového programu byly navrženy zásadnější změny a také provedeny. Jednou z nich je to, že jsme přešli na takzvané odsouhlasené postupy, kde vlastně auditoři eh, se nejprve vyjadřují k některým věcem, o kterých pak komise rozhoduje. Dále e, dělám, máme nákladovou metodiku e, pro vícečetnou účast. A další věc e, v oblasti racionalizace je ta, že ty auditní certifikáty, ta osvědčení jsou požadovány pouze u projektů nad 375 tisíc eur. že všemi těmito způsoby se tedy snažíme řešit tuto skutečnost, překonat tuto věc, protože opřímně řečeno, to je opravdu mm, skutečnost nepříjemná. Vlastně to znamená spochybnění eh, té části kontroly ex ante. To jsou vlastně ty auditní certifikáty a vyvíjí se tím potom daleko větší tlak na kontrolu ex post, což jsou kontroly, které provádíme eh, dosti široce, jak jsem již vysvětlil. Pane komisaři, ale vy nesete odpovědnost za evropskou politiku eh, výzkumu, nikoli za kontrolní systémy, takže nezapomínejme na tento obecný cíl vašeho portfolia. Podle vašeho názoru je Evropská unie nyní blíže USA v oblasti výzkumu. Pomáhá skutečně naše politika evropským výzkumníkům? Možná eh, by bylo smysluplné přistoupit na určité tolerovatelné riziko, kdybychom na druhé straně to, to roztáhli mnohem více v oblasti výzkumu. Co tedy podle vás, eh, jaké jsou podle vás ty výstupy za vložené prostředky, podle vašich zkušeností? Kdybyste se to mohl schrnout. No, zda jsme se, zda jsme se přiblížili k Američanům nebo odálili, to je obtížně zodpověditelná otázka. Já mohu říci, že jsme zavedli některé z nástrojů, které přilákaly také pozornost, zbudili pozornost USA. Typickým takovýmto nástrojem je Evropská eh, rada pro výzkum. Když tato věc byla v Evropě zavedena, zájem Američanů o evropský výzkum se výrazně zvýšil a američané nás začali vnímat jako serióznějšího partnera eh, než předtím. To je fakt, který jsem slyšel od mnoha výzkumníků v Evropě eh, i od lidí z druhé strany Atlantiku. Já bych s vámi určitě souhlasil v tom, že naše úloha by měla spočívat v tom, abychom zajistili co nejlepší výzkum s co nejlepšími výsledky pro ty, kdo to nejvíce potřebuje, ať to jsou občané nebo podnikový sektor. Tážete-li se mne na správné kroky do budoucna, pak eh, určitě bychom měli jít cestou racionalizace. Eh, já, kde bych měl upřímně řečeno druhou šanci, tak eh, vím přesně, co bych, co bych dělal. A udělal bych to. Prostě žádná jiná možnost neexistuje. Musíme to provést. A myslím si, že doba pro to není optimální věci, o kterých jsem se zmiňovala ve svém úvodním prohlášení, ty skutečnosti, kterých jsme se není vědomi, také to, že svět se obrovsky změnil, nemůžeme hovořit pouze o USA, musíme brát vážně na vědomí také Čínu, Japonsko, samozřejmě Indii a další, kdo nově přicházejí. Ale pokud skutečně spojíme své síly a vytěžíme maximum z dobré spolupráce napříč Evropskou unii, tak si myslím, že uspějeme. Mým jediným cílem v těch pěti letech bylo tu filozofii na našem ředitelství posunout od toho, že jsme pouze takovým zafinancovatelem, směrem k tomu, že se zamýšlíme nad evropskou oblastí výzkumu a rámcovým programem je v tom pouze jedním, sice velice důležitým, ale pouze jedním z vícero nástrojů. poslední dotaz. Pane komisaři, já sdílím váš náhled na zejména Čínu a Indii. Indie má nejspíš více studentů akademiků než Evropská unie. Je to možná zvláštní to říkat, ale je to tak. Vy jste mm, řekl mnohé o zjednodušování. A pokud jde o ten systém paušálů, myslíte si, že ho lze zavést, aniž by došlo k zásadní změně toho současného systému? Dalo by se to zapracovat do současného systému, anebo bychom museli všechno obrátit na ruby? Děkuji. Ne, ne, ne, neobrátilo by to systém na ruby, protože pořád ještě by šlo samozřejmě o, o správné řízení celého toho procesu. Ale v některých případech v Evropě je těžké zavádět eh, paušální platby, paušální částky, protože rozdíly v Evropě mezi jednotlivými státy jsou často mm, jako jedna proti deseti a jsou také velké eh, mzdové rozdíly. Takže mm, bychom museli hodně pracovat ještě na metodice, když hovoříme o těch paušálních částkách. A jak jsem již zmiňoval a chtěl, jak bych teď chtěl vysvětlit, vnímám jeden zásadní problém. Jestliže například zavedeme nějaké průměry a budeme potom provádět audit, tak pak odchylky od, od tohoto průměru tedy, tak z dlouhodobého hlediska v průběhu času a v průběhu jednotlivých disciplin a uživatelů, tak samozřejmě bychom se měli přibližovat těm reálným nákladům. Takže ta odchylka by měla být relativně malá, nicméně je to přesto odchylka. Ale kdybychom eh, při kontrole zjistili, že v jednotlivém případě se to odchyluje o mnohem víc, třeba 20, 30, 50 pak už by to nebyla chyba. Pak by to bylo prostě jenom konstatování, že jsme se podívali na určitý případ, ale ne v dlouhodobé perspektivě. Takže skutečná otázka, o kterou jde, je, jak definujeme odchylku a chybu. Jestliže skutečně pochopíme, jakou odchylku je potřeba ošetřit prostřednictvím metodiky a jaká by pak byla ta reálná chyba, které, na, ke které musíme přistoupit s, řekněme, ráznějšími opatřeními, tak by se naše pochopení jistě zvýšil, zvýšilo. Musíme to řešit v novém eh, finančním rámci, v novém finančním nařízení a tehdy nadejde doba, abychom mimo jiné i s vámi tyto koncepce dopodrobna probrali a potřebovalo by to skutečně určitou konceptuální změnu. Děkuji. Děkuji i panu zpravodaji. Děkuji. Pane komisaři, eh, já eh, jsem ráda, že tento výbor je vnímán jako součást řešení, nikoli součást problému. My eh, vlastně poprvé zažíváme, jak to vypadá, když pravidla, která máme, skutečně používáme. Dá se říci, že velké části evropského rozpočtového práva těch předpisů sice je máme, ale málo se používají a my je skutečně máme používat a ukazuje se, že je používat lze. E, je zajímavé v této oblasti dostávat nové návrhy a já musím říct, že e, ve výzkumu e, skutečně ta, o, o, ta, ta situace s financováním byla téměř beznadějná, ale dá se říci, že od té doby, co výbor, tento výbor předložil zprávu, který, která analyzovala problémy eh, z finančního rámce FP6, eh, tak eh, tam se ukazovalo, že je skutečně velice těžké, nebo aspoň bylo velice těžké získat zpět prostředky, které nebyly vynaloženy správně. Eh, získali od těch příslušných firm a tak dále. No a samozřejmě víme, že to není jednoduché používat tato pravidla, to nám bylo jasné od začátku a proto já bych eh, byla ráda, eh, kdybyste se mohl ještě jednou sformulovat jak si vaši odpověď na to, co my jsme tady žádali. Eh, pak tady kolega Liberacký řekl, vlastně vzal takovou otázku, eh, kde jsou výsledky za ty peníze, které dáváme do eh, výzkumu. Čili hm, je to takové, prostě my o těch výsledcích mnoho nevíme, je to něco jako taková lahvová pošta, ta se hodí do moře a víckrát se to nikdo nic nedozví. Bylo by také dobře, kdybychom něco mohli prokázat také před veřejností. A taky jste hovořil o e, rozpočtových pravidlech a tříleté reformě. Já jsem zpravodajka a tedy jednou z největších výzev je také to, aby to příště nebylo horší než nyní. Nyní tedy e, finanční nařízení a způsob setování rozpočtu, to všechno bude také ve spolurozhodování a to znamená, že když se e, zaměříme na ta pravidla, která e, dělají největší problémy, způsobují největší problémy, tak je to vždycky tam, kde dochází ke sdílení zodpovědnosti. E, čili jaké závěry vy vyvozujete z rozpočtového řádu a z pravidla pro financování? Tady je problém v tom, že eh, se eh, tady dochází k tomu sdílení zodpovědností, tam mohou eh, vstoupit do hry protichudná pravidla, čili jaké vy z toho vyvozujete závěry. A je dobře, že jste se zamyslel tedy nad tím, co se dosud dělo a bylo by hezké, kdyby z toho také byly výsledky. Ano, prosím. Jak jste řekl, jak jste řekla na konci, to nám dává velký podnět k zamyšlení. A já jsem vlastně zaregistroval pět určitých aspektů otázky. Souhlasím s tím, že tento výbor nikdy nebyl problémem, ale vždy byl spíše řešením. A to si můžete připsat ke cti. Vždy jsem na vás pohlížel v tomto světle. Když hovoříme o zjednodušení, tak jedna věc, kterou je důležité pochopit, je toto. Připomínám vám diskuzi, kterou jsme vedli před třemi či čtyřmi lety. Zásadní problém s účetním dvorem často tkvěl v tom, že jsme hovořili jiným jazykem. To znamená, že ty údaje, které oni nám předkládali, byly tak trochu z jiného světa. A za těch pár let jsme prostřednictvím eh, té skupiny pro metodiku a dalších procesů sjednotili eh, to mm, naše výrazivo. A takže pokud jde o zjednodušení, tak nemohu než říci, že obdržíte sdělení za několik měsíců, to budete mít na stole. A všechny tyto otázky, které si otevřeně klademe, budete mít před sebou a to bude nejvhodnější příležitost k tomu, abychom si uvědomili, co všechno komise navrhuje a jak daleko chce zajít. Pokud jde o vracení prostředků, tak ano, ideální by bylo získat zpátky 100%. My jsme tento systém takto zaváděli. V roce 2008, jak jsem řekl, jsme vybrali 30%, v roce 2009 60%. Čili všechno směřuje tam, kam by to směřovat mělo v budoucnu budeme ještě efektivnější. Abych to upřesnil, jakákoliv kritika, pokud jde o čas na znovu získání prostředků, to jsou všechno věci, které by měly eh, být řešeny patřičným způsobem. My eh, chápeme tu kritiku, pokusím a příští rok se zlepšíme. Ale pokud jde o eh, ten čas, pokud jde o ty prodlevy, tak před eh, dvěma, třemi lety to bylo katastrofální, teď je to lepší, ale ještě jsme se nedostali tam, kde být chceme. Je, není, nedosahuje to ještě úrovně, kterou bychom si přáli, ale e, jsou tu důležité kroky. Pokud jde o výsledky a hodnocení, tak máme mnohostupňový proces hodnocení, máme ex post hodnocení FP6, průběžné hodnocení FP7, hodnocení dopadu. Všechno tohle probíhá, je to procesu. Ale jedna důležitá věc, na kterou nesmíme zapomínat, když hovoříme o výzkumu, měli bychom se dívat také na výsledky ex post. A to je něco, co mají všichni k dispozici. Nejdůležitější však při hodnocení je, abychom prováděli správný výběr ex ante. Z těch návrhů, které obdržíme, nebo které dostanou nezávislí hodnotitele, tak projde jeden k, eh, z pěti. To znamená, čtyři neprojdou. A my jsme přesvědčeni, že toto hodnocení je správné, že to hodnotí profesionálové a v tomto eh, smyslu jsme žádnou kritiku neslyšeli. Asi 90, mohlo by to být trošku víc, tedy 9%, 9% těch hodnotitelů řeklo, že ten proces, který vnímají na evropské úrovni, je minimálně na úrovni členských států ne lepší. To znamená, že máme poměrně dobré, eh, jsou tady dobré pracovní výsledky a s tímto procesem výběru nemá komise nic společného. Někdy zapomínáme, že tento proces výběru představuje důležité okno, kterým celý ten proces prochází. Takže já si myslím, že jsem přesvědčen, že za pár let určitě budeme mít nějaké laureáty Nobelovy ceny. 5 až 10 Samozřejmě budou projekty, které eh, budou zavádějící, které budou neúspěšné, které přinesou eh, nulové či zanedbatelné výsledky. A ještě k eh, dotazu, který zazněl a který se týká finančního nařízení. Ano, Samozřejmě, že v přeskumu budeme muset mnohé z těchto aspektů vzít v potaz. Jinak si to nedovedu představit. A já vás ujišťuji, že když se o tom bude hovořit v rámci komise, tak to určitě nadnesu, i když teď místo 54 miliard budu mít jenom, za, budu zodpovídat pouze za 2 miliardy. Děkuji. Děkuji. E, já se omlouvám, že si znovu vedu slovo, ale e, toto vlastně není jenom o to, aby se používalo platné právo, ale o tom, že vlastně e, parlament musí tlačit na to, je tlak na to, aby se platné právo používalo. Tak to je. A já si myslím, a Eh, třeba eh, vezměme si zemědělce. U zemědělců bychom něco takového nedělali. To by nás nenapadlo. My prostě eh, tam se kontroluje asi 5%, my jsme začali u 1%, a teď jsme někde v blízkosti 5%, ale když vidíme, jak nerovně zacházíme s jednotlivými druhy příjemců, tak prostě to pro mě je problém. Eh, jak si, jako pro poslance. Já se příští sobotu budu eh, mít nějaké setkání s zemědělci. A já doufám, že oni to nevědí, ale pokud by to věděli, tak co mu jim mám říct, eh, když se mě budou ptát, proč s námi zacházíte úplně jinak než s výzkumem, pokud se týče finanční kontroly? I'm not too much familiar with the farming system, but... Yeah. Já se příliš nevyznám eh, v zemědělství, ale já si myslím, že nám tady jde o to, abychom měli velice přísný výběrový proces. To znamená, úspěšný je jeden z pěti. Na konci samozřejmě nemáme žádnou garanci toho, že ta opatření ex ante nám eliminují veškeré ty systémové chyby, eh, které jsme tady kdysi měli a které jsou velmi dalekosáhlé. Ovšem otázka je, eh, jak, da, jak daleko sáhli bychom měli mít ex post audit. Eh, pokud chceme zrušit tento systém, no tak ano, ten systém je pravděpodobně zdrojem chyb. Eh, takže v tom případě bychom museli eh, používat opravdu ty paušální částky, průměrné částky a tak dále. Ale to znamená, že eh, některé další věci bychom se jimi museli zabývat velice vážně. Já jsem se snažil o některých z těchto věcí pohovřit, ale já si myslím upřímně, že toto není úplně správný směr, protože my skutečně můžeme auditovat úplně všecko, ale jak to pomůže výzkumu, to nevím. Děkuji. Pan Gajer. Pane komisaři, mě zajímá, mě zajímají ty auditní potvrzení, auditní vysvědčení, certifikáty, o kterých jsme si tady dočetli. A moje otázka zní takto. Jak vy vidíte co vy si myslíte o konečném posouzení těchto certifikátů. Je to podle vás přiměřený, rozumný systém? A pokud ne, jaké byste viděl alternativy? A konkrétně ještě k té horní hranici, to je těch 375 tisíc což je hranice těch výzkumných projektů, pro které tedy za toto hranici už je třeba eh, vystavovat tento certifikát. Eh, čili odkud se vzala tady ta částka? To se zdá, jako kdyby to někdo prostě střelil od boku. Proč tedy je zvolena právě tato hranice? A jak vysoký je podíl projektů, které jsou pod touto horní hranici 375 tisíc eur a e, jak vypadá kontrola v těchto případech. Prosím. E, tak především já e, bych asi měl zmínit to, že systém auditních certifikátů určitě přinesl výsledek a sice snížení chybovosti ještě z období, oproti období před zavedením těchto chybových certifikátů. Nicméně, pokud hovoříme o FP6, zde jsme neměli eh, žádnou právovou hodnotu. Nicméně eh, byly tady požadavky, neustále zasnívaly, že prostě je to příliš nákladné a příliš komplikované. A proto jsme zavedli tuto hranici 375 tisíc eur. Proč to bylo těch 375 tisíc právě? Je to rozhodno od modelu 5% odchylka. E, já, mě to teď právě bylo napovězeno, já jsem to nevěděl úplně přesně, proč to tak je, ale um, určitě, kdybychom se zeptali, nebo já jsem mohl zeptat expertů, kteří se tím zabývali, určitě to není střelené od boku, možná těch 5% jsme si zvolili jaksi politickým rozhodnutím, ale těch 375 tisíc se tedy odvíjí od e, tohoto procenta. Děkuji. Kdo ještě si vezme slovo? A pane Potočníku, ještě jste mi neodpověděl na to, kolik procent těchto výzkumných projektů se nachází pod tímto Prahem 375 tisíc euro. Nevím. Mohu vám odpovědět písemně, nebo ví to tady někdo? Ne, dobře, takže odpovíme vám písemně. Pan Stás? Pane předsedo, chtěl bych poděkovat panu komisaři za pět let spolupráce. Pokud se objevily problémy ve zprávách účetního dvora, vy jste se tím zabýval vždycky velmi aktivně, přicházel jste k nám, debatoval jste s námi, já myslím, že to byl velice dobrý, eh, vlastně příkladný přístup. Já mám jednu otázku. Eh, pokud jsem tomu slyšel správně, tak eh, pokud eh, jde o zpětné získání peněz, tak zhruba 40%, což je hodně, se nevrací. Které organizace, které typy organizací odmítají spolupracovat? Poněvadž pokud je to 40%, tak to je opravdu hodně organizací, tedy těch příjemců. Jsou to stále titěž, titíž, nebo je to nějaký určitý typ nebo odvětví výzkum a vývoje? Můžete to trošku objasnit, jak to je? Eh, systém je pěkně komplikovaný. Já myslím, že tady musíme jasně rozlišovat mezi prostředky, které chceme získat zpět a mezi sankcemi tak ty vrácené prostředky, to jsou prostředky, které auditem, kde se tedy auditem odhalí chyba a to je třeba napravit. My pak žádáme peníze zpět, anebo je srážíme z následujících plateb. Toto je systém, který používáme. To je systém, který postupně zavádíme. V roce 2008 jsme byli schopni vybrat zhruba 30 toho, co jsme identifikovali jako chyby. Teď jsme zhruba na 62 ale samozřejmě nejdříve je třeba zjistit, kde je chyba, teprve potom jde o to, abychom ty peníze získali zpět. Já myslím, že my bychom měli ještě se zlepšovat, ale myslím, že ten trend je velice pozitivní. Další část to jsou eh, prostředky, které chceme zpět a kde to počítáme takzvanou extrapolací. Eh, čili my víme, že existuje nějaká systémová chyba, no a snažíme se tedy eh, extrapolovat, kolik peněz to asi je ještě dále do brusna. No a tady to je trošku obtížné, tady se ozývá více protestů. My jsme se to snažili koncem prosince nějakým způsobem vyřešit. Čili tady nejde o to, eh, že prostě bychom nebyli schopni eh, nesprávně vynaložené prostředky získat eh, zpátky, ale my chceme zavést právě ty paušální částky, což je takové jednodušší a také interně se používá v českých zemích do budoucna by mělo být, že tedy budeme získávat zpátky 100% všech peněz, které nám náleží. A eh, my jsme v takovém přechodném období a myslím, že se nám daří zavádět do systému stále více eh, prostředků a já myslím, že do budoucna, pokud to vydržíme, to bude v pořádku. Účetní dvůr ovšem hovoří také o sankcích, zdůrazňuje tento program. My tedy podle FP7 máme zapovinnost vybírat také sankce. Podle FP6 tomu tak nebylo. Nyní můžeme udělit dva typy sankcí. Jedny jsou eh, způsobené škody, čili liquidated damages, a druhé jsou eh, finanční postihy, my jsme v roce 2008 toto ještě nečinili, ale v roce 2009 jsme zahájili eh, výběr těchto sankcí a v roce 2009 jsme toto aplikovali zhruba na 30 smluv, tam šlo o způsobené škody. U eh, finančních eh, trestů, postihů, tady jsme ještě to nezahájili. Eh, toto podléhá rozhodnutí komise a plánuje se, že v prvním polotí 2010 eh, dojde k určité dohodě a že tady eh, budeme to implementovat také zpětně na běžící programy ještě v rámci FP6. Čili je to poměrně obtížné se tím prokousat, ale Eh, já myslím, že zhruba tak je to pochopitelné, jak jsem to řekl. Ano, děkuji. Máme ještě tři, čtyři minuty, takže prosím ještě stručně další otázku. Eh, nebo pan Noak z účetního dvora se hlásí. Děkuji, pane předsedo. Já bych k tomu chtěl dodat jenom několik eh, málo slov tady k tomu, co se ptal pan Liberacký. To znamená, že zda naše eh, doporučení by měly změnit systém financování eh, výzkumu. Není tomu tak. My se domníváme, že my potřebujeme určitou soustavu nástrojů, které vyhovují potřebám příjemců, příslušných organizací a tak dále. A mohly by toho být paušální částky, nebo by to mohly být certifikované náklady. Eh, tady potřebujeme ale ještě více rozlišovat. My eh, prostě potřebujeme mít takovou sadu instrumentů, které nám umožní eh, lépe vystihovat jednotlivé situace. Děkuji. Přejete si ještě na to reagovat? Prosím. Já souhlasím se závěry pana doktora Noaka. Já jsem nechtěl říct, že je třeba podniknout nějakou revoluci, to ne, ale určitě budou potřebné jisté změny, eh, protože změny, které se zatím nemohly zavést v programech FP6 a FP7. Já možná říkám, že jde o zásadní změnu, tak to ano, ale já eh, jsem také hovořil o zjednodušování a zároveň k tomu eh, přijatelná chybovost, že to v nějakém vhodném poměru by bylo dobré. Ještě pan Mogen. Děkuji, pane předsedo. Eh, pan designovaný komisař vlastně řekl, že návrhy, respektive řekla, Eh, že eh, příslušné návrhy k té simplifikaci, že by měly být na stole už velice brzy během několika měsíců. Eh, nicméně neviděl jsem žádné praktické příklady o to, jak bychom skutečně dosáhli toho, co chceme. My jsme například minulý týden hovořili s univerzitami z Walesu a ty také volali pro zjednodušování programu. Například oni eh, mohou eh, dávat určité nabídky nebo ucházet se jenom, když dojde k vyhlášení nějaké soutěže, eh, což je pro ně někdy těžké. A za druhé, pokud mají partnery v jiných členských zemích, tak to ještě velice komplikuje dodatečně celou situaci, čili bylo by dobré, kdyby také do budoucna se bylo možné zaměřit na toto. Velmi stručně moje odpověď zní, že veškeré takové možnosti je třeba zvážit. A já tedy eh, nevěřím tomu, že by naši uživatelé, příjemci někdy si začali nestěžovat. Děkuji. A ještě poslední komentář tady byl pana Skeše. Tak a eh, pokud se týče písemných eh, komunikací a kvota ex post kontrol, to je eh, velmi vysoké. Eh, ano, ano, já vám mohu slíbit, že tyto věci vám skutečně dám písemně. To je lepší, aby to bylo správně. Děkuji mnohokrát za to, že jste mezi nás přišel, pane komisaři. A nyní tedy přistoupíme k dalšímu bodu. Měl by to být už pan komisař Tajany. Vítáme vás. Non so se il, se il responsabile della Corte vuole aggiungere qualcosa rispetto a... Nevím, sta příslušný člen účetního dvora chce ještě něco doplnit k tomu, co právě zaznělo. Pane Noaku, prosím. Vážený pane předsedo, já si myslím, že jsem v tom svém úvodním vystoupení uvedl vše, co jsem chtěl říci, takže děkuji za nabídku. Dobrá, takže nyní dám rovnou slovo panu Liberackému, který uvede tento bod. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych začal touto otázkou. Tady jde o program Galileo. A jak víme, Galileo zatím je dvakrát tak drahý, než by měl být. Také to dvakrát tak dlouho všechno trvá. A samozřejmě Evropský účetní dvůr již dal své stanovisko. Pane místo předsedo komise, co se stalo u programu Galileo a jaké jsou vyhlídky, kolik eh, budou ty konečné náklady, až to bude celé dokončeno? Jak to vidíte? Pravděpodobně už to potom nebude ve vaší pravomoci v budoucnosti, nicméně rádi bychom znali váš názor. Prosím, pane komisaři. Vyslechli jste si slova účetního dvora. Chcete zareagovat na otázku pana zpravodaje? Dobrý den, dámy a pánové. Dovolíte-li, já bych ehm, vám rád poskytl stručný úvod, který samozřejmě zahrnuje i problematiku programu Galileo a poté podrobně odpovím na otázku pana zpravodaje a případně na další otázky, které mi budou položeny. Já v rámci komise budu i nadále řešit program Galileo, mimochodem, takže tuto věc budu podrobně sledovat i v příštích pěti letech. Takže skutečně o tomto programu bych se měl zmínit. Pane předsedo, vážený pane zpravodaji, vážené poslankyně, vážení poslanci, pane doktore Noaku, paní Kajulajová, pokud bychom chtěl, mohli mít 7 miliard eh, eur na výzkum v za rok 2008 a k tomu, pokud připočteme cirka miliardu eur na dopravu, tak je zde možná určitý nepoměr, ale já chápu nicméně, proč jste mě dnes pozvali. Ta miliarda eur za prvé už tak eh, to jsou velké finanční prostředky, zejména v současné době, kdy nám roste nezaměstnanost a nevyrovnanost rozpočtu. Ty hlavní projevy spojené s dopravou, to znamená eh, Galileo a, projekt, a sítě TNT, jsou důležitými projekty Evropské unie, které je třeba brát za vzorové. Na jedné straně já jsem přesvědčen o tom, že tou výzvou je omezit chybovost a to by mělo pokračovat. Já jsem velice spokojen se zprávou účetního dvora za rok 2008 v této věci. Tato zpráva eh, prostorovala racionalizaci systému financování a eh, snižování chybovosti či rizika. Já jsem velice spokojen se zprávou za rok 2008 ve spojení s těmito dvěma velkými projekty, myslím, eh, tam není žádná novinka, pokud je o řízení ze strany komise. Celkové vizení té zprávy, řekla, řekl bych, je pozitivní. U dopravy eh, jsme se zaměřili na nesystémové chyby, u TNT, eh, u trasy Leon-Turín. Eh, pokud je o výzkum v oblasti dopravy, to je předmětem jednání eh, s panem komisařem Potočníkem. Tady bych rád potrhl, že sektor výzkumu eh, v oblasti dopravy představuje relativně malou část celkového rozpočtu na výzkum. 2 miliardy z celkových 6,7 miliard. Dále položky ve výzkumu v oblasti dopravy eh, přispívají také ke snížení průměrné chybovosti. To také potrhl Evropský účetní dvůr. Nicméně mm, nechci tady dávat eh, vzniknout dojmu, že chci usnout na vavřínech. Jako všichni členové komise se snažím o snížení, snížení chybovosti v souhlase s cílem dosáhnout v budoucnosti dobrého stanoviska, dobrého hodnocení účetního dvora a pokud možno nulové chybovosti. Podíváme-li se na zprávu účetního dvora, která tak ty zprávy v období předtím, než jsem se stal komisařem, ukazovaly, že eh, tyto naše snahy jsou financovány Eh, tyto snahy budou pokračovat samozřejmě i v příštím funkčním období komise. Eh, navíc jsme do toho zapracovali také, do toho můžeme zapracovat i odpovědi, které jsme vám poslali před tímto slyšením. Eh, a nyní ještě na vaši žádost bych se rád stručně zmínil o programu Galileo, který spadá do mé pravomoci a díky vaší eh, laskavé podpoře se tomu budu věnovat i do budoucna. V roce 2008, tady referenčním roku pro dnešní diskusy, eh, to, to byl rok, který byl obzvlášť důležitý pro eh, globální satelitní navigační systémy. Rok, v roce 2008 došlo k restrukturalizaci prakticky celého toho programu. Do roku 2007 se objevily nové výzvy, výzvy, na které pokozuje i zvláštní zpráva EUD o řízení tohoto programu v letech 2003 2006. Já jsem dnes přesvědčen o tom, že ta radikální restrukturalizace eh, programu v roce 2008 začíná přinášet pozitivní výsledky. Eh, když se účetní dvůr, až se účetní dvůr bude znovu tímto programem zabývat, jsem se jist, že shledá výrazná zdokonalení v řízení tohoto projektu, který je tak ambiciozní a inovativní. Rád bych vám připomněl v této souvislosti, že 7. ledna Poté, co byl informován institucionální panel eh, Galileo, programu Galileo, jsem oznámil eh, důležité eh, balíčky veřejných zakázek Týká se to jednak smlouvy na služby systémové podpory, dále je zde kontrakt na první balíček satelitů a potom další spuštění eh, deseti satelitů. Těch 14 satelitů, což představuje hodnotu 566 milionů eur, eh, byla, eh, byl zvolen německý podnik OHB který má pobočku ve Velké Británii. Pokud je o služby systémové podpory, tato zakázka byla přidělena Thales Aenea Space, což je italský podnik. Jde o zakázku v hodnotě 85, 85 milionů eur a týká se podpory evropského kosmického eh, odvětví prostřednictvím integrace systému Galileo. Dále Eh, kontrakt na ty spouštěcí mechanismy, tedy vypouštění satelitů do vesmíru. To bylo eh, zadáno firmě Ariane eh, Space a je to zakázka v hodnotě 397 milionů eur. Rád bych zopakoval, že mm, ta příslušná agentura, Evropská komise učinili maximum pro to, aby toto vše probíhalo férově, transparentně a aby byla zajištěna nejlepší kvalita za přiměřenou cenu. Dále bych rád poukázal na to, že po 18 měsících, po které jsme se na, tuto, na tento balíček zaměřovali a na ten podporný systém, se nyní pustíme do problematiky aktivace toho navigačního satelitního systému. Pokud je o ty veřejné zakázky, tady bych rád řekl, že plánování v programu Galileo je nyní lepší než kdykoliv předtím. A zejména bych rád řekl, že vám s velkou radostí mohu oznámit, že jsme se rozhodli přejít na první navigační služby od začátku roku 2014. Zbylé tři eh, dávky eh, související se zaváděním projektu Galileo jsou stále ještě ve fázi hodnocení. Eh, tady jde o pozemní infrastrukturu, eh, dále kontrolu pozemní, kontrolní pozemní operace. Komise chce dokončit výběrové řízení na tyto zakázky nejpozději v polovině roku 2010. Poté potom přistoupíme k, vypuštění zbývajících satelitů. Tím tady dosáhneme plné operativní kapacity se 30 satelity. To znamená, že do konce tohoto roku mít zajištěno vypuštění prvních dvou um, operačních satelitů a v roce 2011 to budou dva další satelity a potom ta třetí sekce v roce 2012 Eh, ve třetím čtvrtletí roku 2012 budou vypuštěny v průběhu tří měsíců opět dva satelity. Ehm, ta záchranná služba bude v provozu od roku 2013, od roku 2013. Komerční eh, služby budou zájeny v roce 2014 a to bude znamenat, že Galileo bude plně v provozu se 30 satelity. Takže to odpočítávání ke startu vlastně již započalo. A není samozřejmě běží diskuse o tom, zda máme k dispozici přiměřené finanční prostředky. Také tisk se tím zabývá, média se tím zabývají, navyšováním rozpočtu takto důležitého evropského projektu. Je to evropský projekt, u něhož se domníváme, že je naprosto vhodný eh, smysluplný jak z důvodu průmyslových, tak politických, protože američané mají svůj systém, rusové mají svůj systém, dokonce i indové. A všechny tyto systémy jsou ve fázi zavádění. Eh, my tedy nyní přecházíme na evropský systém, který bude celosvětový Jak víte, samozřejmě Galileo je projektem evropským, stoprocentně financovaným Evropskou komisí, ale eh, po těch změnách, ke kterým došlo, eh, půjde o veřejný program eh, financovaný z veřejných prostředků. Takže tím se situace změnila. Jde nyní o 500 milionů eur, počítá se tady s jinými prostředky. Zabývali jsme se výzkumem a e, řízením té fáze nasazování projektu. To bylo zadáno Evropské agentuře pro vesmír. Já si myslím, že to znamená, že budeme mít zajištěnou vynikající kvalitu a také skvělou komunikaci, tak jako tomu bylo do posud. Ehm, ten hospodářský problém vězí v tom, že dnes to, to bylo rozhodnuto tak, že všechny ty práce by měly být dokončeny do roku 2014, tedy do začátku zahájení úplného provozu Galilea. A není možné, abychom eh, zůstali u toho rozpočtu, který byl původně nebo do posud plánován. Došlo k navýšení prostředků. Samozřejmě došlo k navýšením eh, v těch eh, výběrových eh, řízeních, navýšení těch zakázek ze 60 na 80 Mým záměrem je zahájit výběrová řízení na jaksi dávky satelitů a domnívám se, že dostaneme, že se dobereme dobrého poměru kvality a ceny, eh, efektivnějšího než dříve, což samozřejmě bude k užitku a k, pros- ku prospěchu evropských občanů. Eh, pane předsedo, ten celý, na ten celý projekt Galileo budeme potřebovat eh, dodatečné prostředky, které jsme již vyčlenili. Nebo oproti tomu, což bylo vyčleněno. A také jsem jako komisař navržený, eh, kandidát na komisaře navržený pro dopravu, jsem během slyšení uvedl, že není možné vyloučit to, že budeme potřebovat ještě další prostředky. Ale ta první věc tady a teď je rozhodnout se, o jaký typ navýšení by mělo jít. A já budu dbát na to, aby byl parlament plně informován a tak jsem postupoval vždy. Rozlížím se tady po sále, vidím tady řadu známých tváří, eh, lidi, kteří eh, působí v meziinstitucionální skupině a bude-li to nutné, bude nutné tady rozšířit eh, tuto věc, tak eh, velice rád eh, přijdu do parlamentu a budu vás informovat o tom, co je podle mého a potřebné. Samozřejmě budu také informovat radu. I rada je zastoupena v meziinstitucionální skupině a tak společně budeme moci přijmout rozhodnutí za podmínek, které budou co možná transparentní. Tady jde o zásadní evropský projekt, o zásadní výzvu a vzhledem k tomu, že do toho investujeme miliardy eur, domnívám se, že je důležité, Eh, abychom provedli určitou inventuru. A mimochodem zabývá se tím externě najatá firma. Je třeba totiž vyhodnotit, kolik Evropa vyšet, ušetří eh, na projektu Galileo. Dospěli jsme k číslu zhruba 9 miliard eur. Samozřejmě je možné, že budou nutné ještě dodatečné investice do úplného dokončení systému tedy po roce 2014, protože od roku 2014 eh, bude Galileo řádně uveden v provoz. Budou vypuštěny satelity, ale jakmile budeme mít v orbitu 30 satelitů, budeme muset eh, se zamýšlet nad tím, zda je potřeba ještě něco dalšího. Děkuji, prosím, pane Liberacky. Děkuji. Já chci ocenit vaše úspěchy v této oblasti. A jestliže máte nadále, samozřejmě bychom rádi, abyste nadále plnil svoji misi. Když přivítáme pana Simkalase, jakožto eh, komisaře pro dopravu, ale položím další dotaz. Týká se to těch takzvaných transevropských sítí TN dostáváme stížnosti, že prostředky, které jsou vyhrazeny pro tuto oblast, dosahují asi třetiny té požadované částky. Máte dvě výkonné agentury pro TNT a TNT CI. Jaký je výsledek? A do jaké míry jste spokojeni z hlediska účinnosti a nákladů těchto agentur. Je tento finanční systém, systém financování těchto agentur z vašeho hlediska transparentní? Ano, děkuji. Prosím, máte slovo, pane komisaři. Takže k TN. definitivní pozitivní zhodnocení financování Evropské unie teprve přijde. Já jsem podepsal celou řadu financovacích závazků za rok 2008. Týkalo se to série velmi důležitých projektů, které obdržely členské státy. například Turinská nebo eh, Berlínská trasa. o které jsme tolik četli i v tisku. Turin, eh, Lyon například. Je důležité jasně říci, že jsme financovali část eh, se toho plánu nebo iniciativy komise na zpětné vracení nákladů. Něco z toho spadalo i pod sítě ten. Že nemyslím obecně, že jsme tu svědky velmi efektivního nakládání s evropskými fondy. Investice do těchto transevropských sítí jsou zejména v době krize investicemi do infrastruktury, což slouží k oživení ekonomiky. Členské státy mohou rovněž využívat prostředky k tomu, aby vytvářely pracovní příležitosti, aby snižovaly míru nezaměstnanosti. Jsou to tudíž, myslím, dobré investice. K agenturám musíme rozlišovat. Myslím, že agentura TNT ukázala před účetním dvorem, že funguje velmi dobře. A to jak z hlediska kapacity, z hlediska schopnosti pracovat, interně, protože Někdy může docházet k určitému rozpolcení zájmu a podobně, a k tomu nedocházelo, takže to bylo ve prospěch našich občanů. A teď, když se podíváme na administrativní aspekt, tak jak v odpovědi, kterou jsem vám zaslal, figurují některé pozitivní prvky, vyplývající jak vyplývající z práce obou agentur. které v podstatě zodpovídají za část šestého rámcového programu. Takže myslím, že jsme systémem agentur uspořili, zejména z hlediska administrativních postupů když se podíváte na zprávu účetního dvora a jejich doporučení na komisi, tak říkají, že by se to mohlo ještě více propra, propracovat, že by se dalo zlepšit poměr nákladů a přínosů, dala by se zefektivnit práce agentů. Ano, to je poselství, které jsme obdrželi. A víme, že i dobrá práce se dá zlepšit. Ovšem je potřeba mít na paměti ty aspekty, na kterých tomuto výboru záleží především. A myslím si, že ty agentury měly pozitivní výsledky, ať už ekonomické, tak jiné, že celkově jejich aktivita byla pozitivní, ať už z hlediska financování, tak jiných aspektů. Ano, ale podle účetního dvora, pane komisaři, za rok 2008 tak rozdělení činností mezi výzkum DG pro výzkum, DG TRAN, ale také mezi DG TRAN a DG pro regionální politiku, že toto rozdělení není úplně přesné, dalo by se zpřesnit. A účetní dvůr také napsal, že existuje nedostatek integrovaných integrovaně řízených informací. Vy jste místo předsedou Evropské komise. Mohl byste z tohoto titulu se vyjádřit k tomuto postřehu Evropského účetního dvora? Z hlediska tedy výdajů na výzkum a dopravu nebo na výzkum obecně, otázka koordinace a regionální politika a fond soudržnosti. To je asi 60% ze soudržnosti jde na dopravu, na infrastrukturní dopravní investice. A máme celou řadu důvodů k nespokojenosti s účinností využívání těchto prostředků. To se týká i fondu soudržnosti a jeho uplatňování při výzku, při, eh, na dopravu. Můžete prosím uvést váš názor a nějaké vysvětlení ohledně těchto formulací, které ve zprávě uvádí účetní dvůr. Děkuji. Děkuji. Já mám za to, že využití prostředků na výzkum které je rozděleno mezi různá DGRu a tím pádem spadá pod různé komisaře. Že je to problematické, když se to snažíme úplně synchronizovat. Všem jakákoliv, jakákoliv práce je zlepšitelná. A my v tomto smyslu bereme to, co říká účetní dvůr a na co jste vy teď poukázal, bereme velice vážně. Účetní dvůr plní důležitou úlohu při rozpočtové kontrole a jde o veřejné prostředky. Existuje dobrá úroveň spolupráce mezi různými složkami komise, které za výzkum zodpovídají. Já jsem částečně na vaši žádost již odpověděl. Když se podíváme na bod 8 kde se na tuto otázku konkrétně zaměřuji, tak eh, mohu zopakovat, že jsme připraveni zohlednit všechny připomínky účetního dvora ve vztahu k lepší spolupráci a lepšímu nakládání s veřejnými prostředky. Podporujeme také strategie jednotné kontroly A to znamená eh, kontroly, která by eh, byla společně s DG pro dopravu. Je tady o také otázka těch informačních eh, nástrojů, které by mohly být ještě efektivnější. Myslím, že se nám podařilo posílit naše úsilí na, této, na tomto poli. A některá zodpovědná DG, tak eh, mohu vás tedy ujistit, že probíhají jednání, která řeší různé technické, různé jiné otázky, které, nebo problémy, které se vyskytují a které spadají do rozsahu působnosti DG pro dopravu. A naším posláním je i nadále zkvalitňovat nejen technickou spolupráci, ale zlepšovat i organizační, administrativní a politickou spolupráci mezi různými DG, jež zodpovídají za financování výzkumu. A na mě bude, abych na tom dál pracoval. Evropská komise chce fungovat lépe a nejenom omezit byrokracii, ale zlepšit svou činnost i všemi možnými jinými způsoby, ať už z hlediska ekonomického, tak i dalšího. Chceme také lépe potírat podvody a chceme, aby se snižovala chybovost ve využívání veřejných prostředků. Děkuji. Děkuji. Nemám žádné další dotazy, protože čas je omezený. Dáme ještě šanci dalším kolegům. Máme 30 minut, takže prosím stručně. Pane komisaři, to je vynikající, že, projekt, že projektu Galileo zůstáváte eh, věrný, to znamená, že eh, vás tady ještě uvidíme v budoucnu a budeme se vás moc ptát na další podrobnosti. Takže, když se podíváme na financování ze zemědělského sektoru, já jsem eh, my jsme s tím souhlasili, protože si myslím, že to bylo důležité pro eh, Evropu, ale již tehdy existovaly určité pochybnosti o správnosti těch údajů a jestli požadovaný rozpočet nebude nakonec větší. A vy jste říkal o určitých dodatečných nákladech. Komise již tehdy věděla, že finanční potřeba byla vyšší. Je pravdou, že ty potřeby tedy měly být větší. A mám ještě druhá, druhou otázku. Je to pravda, že to eh, Galileo se tak jako, se s tím hraje ping-pong mezi jednotlivými Eh, portfolie, že to by mohlo být v dopravě, možná také v eh, průmyslu a mm, eh, také vlastně bude třeba to nějak auditovat, kontrolovat, čili co si to vyžádá, aby to fungovalo. Třetí bod. Vy tady písemně zodpovídáte na otázku spolupráce s ESO. Máte přístup ke všech ke všem dokumentům ESI, pokud to potřebujete a žádal jste to už dříve, třeba, já nevím, nějaké ověření, potvrzení, kontrolní systém, výstup kontrolního systému z ESI. A moje čtvrtá otázka se týká eh, Bulharska, eh, agentura, která eh, se zabývá investicemi do silniční sítě, tam byly velké problémy při uvolňování prostředků v roce 8 a v roce 9 Eh, jde o okruh, jednu okružní eh, silnici. Eh, tam byly velké problémy. Mě by zajímalo, jestli už se to nějak vyřešilo a jestli tedy způsob, jakým jsou v Bulharsku řízeny evropské fondy, jestli už se zlepšil a je uspokojivý. Presidente, posso parlare un'ora e mezza? <laughs> Eh, eh, eh, pane předsedo, tak já bych tady o tom mohl hovořit ještě hodinu a půl, ale mám pět minut. Dobře, pokusím se to vyřídit velmi rychle. Ke Galileu a jeho pozice v nové komisi. Eh, my teď jedeme podle Lisabonské smlouvy, ta je také politickým základem pro Evropský kosmický program. Takže my nyní budeme usilovat o to, aby se všechny tyto úkoly dostaly do jednoho portfolia. A zejména eh, pokud se týče eh, kosmické politiky a souvislost s klimatickými změnami. Eh, tady je eh, možnost vždycky otevřená, abychom zahajovali kosmické projekty a výzkumné projekty a já myslím, že by bylo vhodné, kdyby i toto bylo v portfoliu jednoho jediného komisaře protože zde eh, musíme eh, kooperovat s dalšími systémy eh, GNS a Galileo GNS a, a také když se zaměříme na sociální aspekty, tak já si myslím, že tedy to bude velká práce dát to všechno pod jednu střechu. A také, a pokud se týče problémů, které jsme řešili už od roku 2008, Eh, tam eh, bych mohl hovořit velice dlouho, nevím, eh, na co přesně se chcete zaměřit. Ale když se podíváme na peníze, byl to 3,6 miliard eur. 3,6 miliard eur bylo alokováno, no a je nezbytné tyto peníze navýšit, to znamená, že budeme žádat o nové zdroje. A když se tedy zaměříme na to, co máme všechno v programu a co máme také v našem rozpočtu, tak eh, je třeba, aby to nevylučovalo, dejme tomu po roce 2014, to, eh, že by se mohlo opět žádat o zvýšení prostředků. Já nemohu říct, eh, kolik to bude, Eh, poněvadž eh, v této chvíli eh, by to bylo velice hypotetické, poněvadž tady jde o technické zdroje. Když jsme absolvovali slyšení, třeba slyšení jako komisař pro oblast průmyslovou, tak já jsem řekl a stále jsem přesvědčen o tom, že komise informuje a měla by dále informovat Evropský parlament o všech nových požadavcích na další financování v souvislosti s Galileem. Ale já samozřejmě nevím, eh, jestli už se to děje, jestli se to vůbec stane. Protože my máme závazky až do roku 2014, které jsou zakotveny v rozpočtu. K projektu o kterém jste hovořila. Tak to se týká regionálních fondů. Eh, čili my jsme v Bulharsku mm, žádný projekt nefinancovali, takže k tomu vám bohužel nemohu eh, poskytnout momentálně informace, mohu to předat příslušnému komisaři. Pokud se týče eh, pokud se týče tedy eh, důležitosti Galilea, tak k tomu se můžeme vrátit potom později. Děkuji, pane předsedo. Ano, Galileo, to je naše dnešní hlavní téma. Toto je eh, projekt, který eh, je zásadní. Teď to de facto bylo v portfoliu dopravy, bude se to přesovat pod průmysl a já mám v této souvislosti otázku, možná dvě. Pane Tajane, bude, budou také nějaké prostředky z portfolia in, průmyslu, poněvadž na začátku Krajeleho eh, se financovalo jinak. To znamená, eh, v rámci průmyslového portfolia bude k dispozici dost prostředků eh, nad to, co máme rezervováno pro kosmickou politiku. A jak to tedy chcete vlastně financovat eh, v rámci vašeho portfolia. A za druhé, eh, pokud se týče toho, co se píše v tisku, eh, vy vždycky tedy jste konfrontován s tímto výborem a Samozřejmě je třeba nejdříve zjistit, jak se věci mají a potom to vysvětlit eh, tomuto výboru. No a v případě Galilea jsme se dostali do kritického bodu, poněvadž účetní dvůr předkládá svůj první audit a, a Galileo bylo možná ještě je v určité krizi, ale teď zdá se, že jako by se věci daly do pohybu. Takže možná, že Eh, dohodování nestačí mezi eh, účetním dvorem a komisí, pokud se týče tedy eh, názoru účetního dvora a časového rámce termínu komisem. Pan Liberacký, který je zde hlavním zpravodajem a je, také já se zabývám určitými, určitými typy financí, tak De facto teď se bavíme o našem sousedství středomořském a samozřejmě máme tam určité prostředky a chtěli bychom, aby se to využívalo co nejlépe. Ale eh, DG Tren má tedy svoje prostředky na eh, rozvoj dopravních sítí. Jak je to propojeno s jinými portfolií, které také investují v této oblasti? Pokud se týče transevropských sítí, eh, kontrolní výbor se snaží, aby členské země se musely zodpovídat eh, z toho, jak vedou spolufinancování před Evropskou unii, před také parlamentem. Eh, jak z hlediska DG Tren eh, můžeme zavázat, přimět eh, členské země, aby nám skládali účty z rozvoje TENu. Potřebujeme na to nějaký speciální postup, nebo skutečně je třeba, aby české země plnily své závazky, jinak tam nebude dostatek prostředků. Pane komisaře, tedy já jako eh, komisař se pokusím to nějak shrnout. Spolupráce mezi parlamentem a účetním dvorem a také radou je naprosto klíčová proto, aby se zajistila eh, větší účinnost naší práce. Díky účetnímu dvoru a také díky neustále dozorčí a kontrolní práci Evropského parlamentu, ale také díky práci komise eh, se docílilo toho, že jede o projekty v dnešní době, které jsou eh, vysloveně evropskými projekty z prostředků společenství. A já myslím, že ty projekty jsou eh, velice dobré, daří se korigovat eh, mnoho chyb a zvyšujeme efektivnost. S účetním dvorem jsme vždycky spolupracovali velice dobře. Samozřejmě tu a tam se objeví požadavky o vyjasnění, nějaké návrhy. No a my jsme eh, vždy byli připraveni poskytovat příslušné informace a také jsme připraveni, eh, respektive můžeme očekávat, že také naše návrhy eh, dojdou vašeho sluchu, čili ta spolupráce byla skutečně vynikající. Pokud se týče vztahu Galileo versus Ten, Galileo nám samozřejmě umožňuje Eh, usnadňuje život. Teď eh, vidíme, eh, co všechno dokáže GPS, co všechno vyčteme na obrazovkách našich GPS, Čili tady je řada dalších možností, jak budeme moci pracovat na těchto věci dále rozvíjet díky našim vlastním signálům. To znamená, že Galileo de facto zasahuje do celé řady evropských systémů, souvisejících kefes. Například eh, eh, při eh, nyní pomoci na Haiti se skutečně používá evropský systém GMS. A třeba se můžeme také počítat s tím, že i africký kontinent bude používat evropský satelitní systém. Ten Galileo, to Galileo tedy nemůžeme ho vnímat e, osamoceně. Je to něco jako starší bratr Egnosu, Germesu a e, řady dalších systémů. Dá se říct, že tady existuje skvělá syntéza, symbioza eh, s dalšími evropskými systémy, které nám ukazují, jak by to všechno mohlo fungovat efficiente a je to nástroj, který je mnohem efektivnější a který lze využít různými způsoby. Díky e, GPS, EGNOSu a Galileu můžeme také využít třeba daleko menší letiště v Evropě. I představuje to tedy výhodu i ze společenského hlediska. My monitorujeme poslední vývoj a po poslední zprávě účetního dvora jsme využili série regulačních nástrojů, které definují prioritní projekty v rámci nového finančního nařízení. Takže máme výkonnou agenturu a koordinátory a ti také hrají eh, velice důležitou roli v celém tomto procesu. Rád s vámi budu diskutovat o systému koordinátorů, protože komise pobízí členské státy k tomu, aby dodržovali závazky, které na, své, na sebe vzali a to se týká i těch vzdálenějších, okrajovějších oblastí. Pokud členské státy nebudou investovat ty prostředky, které by investovat měly, do těch prioritních projektů a systému TN, tak pochopitelně se tyto projekty neuskuteční. Jde o to, abychom zapojili do hry všechny dostupné finance, nejenom ze strany členských států, ale i soukromé prostředky, protože eh, soukromé podniky plní důležitou úlohu v rozvoji těchto systémů. A kromě toho tady máme některé legislativní nástroje a usnesení účetního dvora. Do roku 2013 bude možnost přijímat finanční plány na několik let a tím pádem budou projekty moci pokračovat. Rozhodnutí komise po hlasování ve finančním výboru a po iniciativě parlamentu na zvýšení spolupráce s výkonovou agenturou a s příjemci. Nadále přetrhá, přetrvávají některé obavy a s tím souhlasím. Máme určité obavy. Jde o to, abychom zajistili, že členské státy splní své závazky, že přispějí svým dílem ke splnění potřeb, finančních potřeb. A teď projektu Galileo. V horizontu do roku 2013 tady zazněly tady obavy ohledně změny e, důrazu. Galileo nyní stojí samostatně, o, o, je samostatné oproti TEN, to znamená, že má i samostatné financování. A v rámci nové finanční perspektivy tedy uvidíme, co se stane. Pochopitelně, že zazněly jisté obavy ohledně této, tohoto přesunu z dopravy pod hlavičku průmyslu. Ale musíme to vnímat jako jednotnou politiku v rámci evropského prostoru, vesmí, vesmírného prostoru. A jak víme, tak Lisabonská smlouva proto nyní představuje dobrý právní základ a můžeme na tom dál pracovat. Tak eh, já musím říct, že mě eh, trošičku rozhodili eh, poněkud v, jaksi necela přesné odpovědi pana komisaři. Pane komisaři, vy hovoříte o zvyšování nákladu na Galileo, které nás čeká a já myslím, že my v parlamentu jsme přesvědčeni o tom, že Galileo znamená, bude znamenat pokrok, jinak bychom tomuto zdražování v parlamentu nemohli, nemohli s ním souhlasit. Jsme tedy v bodě, odkud už není návratu, eh, pokud se Galileo týče, a za druhé, jak chcete zajistit to, aby průmysloví dodavatelé nezvyšovali ty náklady dále svými dodatečnými požadavky, čili je možné to nějakým způsobem eh, tomu zabránit, abychom eh, jak si eh, dostali se do podezření, že tento projekt se stane jakousi samoobsluhou na peníze pro evropský kosmický průmysl. Já e, myslím, že rozumím velice dobře vaší otázce. E, vy jste e, to vlastně slyšel už, toto tu odpověď. My jsme před několika týdny rozhodli, když jsme se bavili o těch třech fázích, rozhodli jsme se, že pozitivně zareagujeme na požadavky těch firm, které Eh, nám předložili návrhy nižší než strop komise. To znamená, naše DG a agentura, my jsme se vždy zaměřovali na poměr cena výkon, cena přínos. Projektu se účastní různé firmy a když se podíváme třeba na satelitní část, eh, byla tady eh, firma, která eh, nevyhrála určitou fázi toho tendru. To se stalo před několika týdny a to dokládá, že komise do jisté míry se snaží zajistit to, aby se nejen rozdávali kontrakty eh, průmyslovým podnikům, tak jako dřív. My tedy sledujeme fungování trhu, ale zároveň se snažíme zajistit to, aby nikdo neměl předem nic jistého. A když se podíváme na eh, ty nejnovější tendry, tam je vidět, jak rigorózně, jak přísně po hodinových debatách ke každému tendru, eh, jak eh, přísně dodržujeme pravidla a jak alokujeme tendry s, v plném souladu s známými potřebami evropských občanů. A my samozřejmě eh, nechceme se dostat do situace, kdybychom byli vydíratelní, nechceme vytvářet monopoly, prostě nám jde o kvalitu celého projektu. Tento projekt je značně pokročilý. Ať říkám, že rok 2014 je klíčově datum, kdy nastane okamžik skutečného fungování Galilea tak to bude vlastně nový začátek, poněvadž bude to závěr původního projektu. Budeme mít za sebou umístění všech těch satelitů na oběžné dráze, to znamená, projekt bude funkční tak, jak měl být, ale je docela možné, že v tom okamžiku předstoupím před parlament a řeknu, tak projekt teď funguje, teď začíná fungovat de facto, ale jestliže chcete, aby fungoval tak, jak jsme si představovali na začátku, pak bude muset ještě udělat to, to, to. Čili, eh, jak já jsem řekl, já eh, samozřejmě budu chodit za vámi sem, abych odpovídal na otázky. A prostě musíme tímto způsobem spolupracovat. Dnes eh, vám samozřejmě nejsem schopen dát eh, ekonomický posudek. Eh, eh, mohu říct akorát co si politického, ale nemohou to být ekonomická čísla. A uvidíme, teprve budoucnost ukáže, jak budeme na to reagovat dále. Já mám otázek k bodu, otázku k bodu 4. Týká se to e, té sítě TEN, té trasy Lyon-Turín. Mohl byste nám říct nějaké podrobnosti ohledně referenčních nákladů za celé to období? Tedy jaké částky byly vyčleněny v rozpočtu? Mohl byste být e, trochu přesnější v této věci, prosím? Ano, samozřejmě, to mohu, pane předsedo. Tady se vracíme do roku 2005 kde došlo k formální chybě, protože země předložily žádost a myslím, že došlo k tomu, že tam byla obrovská byrokracie a vlastně ta žádost o prodloužení projektu nebyla nějak řádně vyřízena. My vždy reagujeme na žádosti členských zemí takže tady nešlo o špatnou víru na straně komise. Ale eh, jakákoliv, protože prostě jakákoliv žádost, na kterou by komise měla pravděpodobně zareagovat eh, pozitivně, je vyřízena. A tady pravděpodobně došlo ke správní chybě a zřejmě se někde ztratil nějaký dopis nebo prostě někde zůstal vězet, aniž by jej příslušný člověk podepsal. Šlo prostě zřejmě o byrokratické pochybení. My to nyní zkoumáme, tu situaci. Tedy možná to byla chyba způsobená byrokracií, já nevím, možná to nebyla ani naše chyba, ani chyba na straně členské země. Možná se stalo to, že ten dopis prostě byl někde nějak vymazán. Domnívám se, že šlo jen o drobné správní pochybení. Já myslím si, že někdo, nikdo by se do toho, do toho neměl vmýšlet nějaké představy o, o podvodu a podvodném zacházení, nakládání z prostředky společenství. Děkuji, paní Gresle. Eh, možná, že se ještě odpověď dozvíme. Tady, jakým způsobem eh, se eh, kontroluje EZA a nakolik máme přístup k dokumentaci? Come controlliamo le offerte che vengono fatte jak kontrolujeme agenturu ESA? Jak kontrolujeme systém zadávání zakázek pro ESU? Tato agentura samozřejmě vykonává svoje práce a konečné rozhodnutí je na komisi, tak jak tomu bylo u posledních tří dávek. Šlo to přes naše generální ředitelství, samozřejmě byla provedena zpráva o poměru nákladu a výnosu. Komise byla nespokojena s jedním či dvěma návrhy či nabídkami. Jak jsem řekl, my se snažíme vyhýbat se systému, který by zaváněl monopolem. Leží nám na srdci vždy blaho našich občanů. A to je, tak to je také ošetřeno v kontraktech s agenturou. A když jsme přestoupili z fáze výzkumné do fáze provozní, tak eh, Galileo, stejně jako u EGNOSu, bude, bude podléhat přímé kontrole komise. A všechno, co spadá do působnosti komise, tedy bude potom zapracováno do rozpočtu pro rok pro rozpočtu EGNOSu pro rok 2009. A jak víte, to je pod přímou zprávou, přímým řízením komise, takže jakmile eh, bude ukončena fáze výzkumu u projektu Galileo, tak eh, to bude převedeno do eh, příslušné kapitoly, příslušného oddílu rozpočtu komise. Tím se vlastně vracíme k jedné předchozí otázce, která se týká agentury. Agentura se pravidelně účastní na naše pozvání meziinstitucionálních schůzek, kterých jsou účastní zástupci komise, parlamentu a rady. A možná bychom měli s tou meziinstitucionální skupinou více spolupracovat. Je to velmi důležitá politická skupina, je to fórum, na kterém eh, projednáváme i různé podrobnosti a problémy. Já jsem eh, původní profesí novinář. A v důsledku toho se neustále snažím jak si zjišťovat a vyšetřovat, co vězí za určitými požadavkami a návrhy. A v této souvislosti vám mohu říci, že agentura vždy řádně reagovala na žádosti, které byly předkládány a také na podněty, se kterými přicházel parlament i další, ať již eh, to bylo vedeno formální či neformální cestou. Například na eh, zasedáních té sociální skupiny poslanci předkládali dotazy a žádali konkrétní odpovědi od agentury. Já si myslím, že z tohoto hlediska jsme se mohli přesvědčit, že agentura je plně připravená reagovat. Paní Gresle? Eh, já nevím, jak mám vysvětlit svoji otázku. My máme v Evropské unii řadu eh, různých modelů financování a mě by zajímalo, jak si představujete, jak by měly vypadat finanční modely u ESI, pan eh, generální ředitel, eh, totiž je všechno naprosto v pořádku. A mě by zajímalo, jak se přesvědčil o tom, že je všechno v pořádku. Eh, protože my máme takový nějaký finanční model, že jim prostě dáme peníze a řekneme něco s tím udělejte. Čili já nevím, prostě nějaký audit se dělá, tak jaké, podle čeho se dělá, jestli dostáváte nějaké tedy Ehm, prostě eh, jestli je tam nějaký audit a eh, vy dostanete výsledky, nebo prostě jak, jak to bude, prostě jak to bude auditováno. Toto se ptám a to se mně připadá důležité. Děkuji mnohokrát. Dovolte, abych eh, doplnil tuto otázku, pane komisaři. My jsme také jednali o projektu Galileo na jedné z předchozích schůzí. Náš výbor obzvlášť zajímá transparentnost a to, jakým způsobem se nakládá s veřejnými prostředky ku prospěchu evropských občanů. Také nás velmi zajímá u výběrových řízení jak vypadají eh, záruky pro komisi. Takže pokud byste mohli ještě na závěr odpovědět. Děkuji. Já si myslím, že naše spolupráce je nesmírně užitečná. Eh, mám pocit, že skutečně jsem zavázan parlamentu um, nejenom proto, že jsem kdysi býval poslancem, ale také proto, že reaguji na vaše požadavky a veškeré, u veškerých těch dokumentů, o které žádáte, nemáme vůbec problém se jejich poskytnutím. Ehm, vy jste se zmiňovala o čísle 2, paní poslankyně. Já si myslím, že jsem poskytl veškeré dohody, které máme s agenturou ESA. Zabýváme se nyní fází výzkumu, rozvíjením výzkumu a vyhodnocením odpovědi. Máme již k dispozici e, finální vyhodnocení, ale ten kontrakt podepisuje agentura. A já si myslím, že to je pozitivní rámec, když je to takto nastaveno. Protože tady jde o vnější vliv Existuje dobrá spolupráce mezi komisí a ESO. ESA je vlastně agenturou komise a jak jsem již uvedl, jakmile bude dokončena fáze výzkumu, eh, Galileo přejde pod přímou kontrolu a dohled komise. Takže všechny ty body, které uváděla paní Gresle, jsem si poznamenal. A to, co říkala ohledně agentury ESA, ohledně dokumentů, to jsem si poznamenal. Rád bych ještě zdůraznil, že eh, i sama agentura je vždy připravena odpovídat na otázky parlamentu, protože jsme se často všimli, že zástupci agentury přichází nejenom na schůzky interinstitucionální skupiny, ale i na jiné schůze, eh, kde poskytli potřebné údaje, o které byly požádáni a také byli zapojeni do minulých tří výběrových řízení. Vždy se dostavili, vždy vysílali své zástupce do parlamentu a vždy poskytli veškerou dokumentaci, která byla vyžádána. Samozřejmě, pane předsedo, parlament zcela správně žádá o tyto věci a já nemám žádný problém s tím zajistit, aby um, agentura Galileo vše potřebné dodali, protože, jak jsem již uvedl, chci fungovat maximálně transparentně. Je to věc, které se věnujeme a samozřejmě eh, to je i třeba v oblasti eh, veřejné státní zprávy. Děkuji, pane komisaře. Myslím, že musíme pokročit s programem dnešní schůze, protože nás čekají ještě další zprávy. Nejprve udělení absolutoria za rok 2008 agenturám, konkrétně Evropské policejní akademii CEPOL a Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie, tedy agentuře Frontex, a to za přítomnosti Naděždy Sandolové, příslušné členky účetního dvora. thank you very much. Ano, děkuji vám. Takže, pane předsedo, dámy a pánové, kolegové, za účetní důr vás mohu stručně seznámit s auditovou práci týkající se spolehlivosti agentur v účetnictví za rok 2008 a řádností, případně irregularitami. Eh, auditovali jsme 29 eh, agentur, z nichž 25 je regulačních agentur a 4 jsou výkonné. Celkově byl rozpočet 1,5 miliard. Dvě agentury, jedna v Anžeru, která se týkala odrůdami rostlin a další pro, v Alicante pro vnitřní trh – tak eh, obdrží absolutorium eh, samostatně ze strany svých eh, rozpočtových orgánů. Já vás chci upozornit na výsledky zejména dvou agentur, jejichž zástupci byli přizváni i na toto slyšení. Začnu policejní akademii. V předchozím roce 2007 účetní dvůr si vyhradil svůj názor vzhledem k nedostatku skutečnému systému závazků a vzhledem k auditu v roce 2008 jsme identifikovali určité problémy v migraci na nový, nový systém. Docházelo k eh, nepřiměřeným prodlevám a byly i další problémy personálního charakteru. vzhledem eh, k problematičnosti účetnictví za rok 2008 je práce finančního výkaznictví akademie ohrožena. Za období 2006-2007 měl účetní dvůr určitou výhradu, pokud jde o Eh, regulérnost a právnost všech systémů, když jsme zjistili určité potíže například při vynakládání veřejných prostředků, při udělování eh, zakázek. Za rok 2008 stanovisko na mm, právoplatnost a regul, eh, regulérnost opět mm, je pouze s výhradou protože jsme našli případy určitého neregulárního udělování zakázek a porušování finančních pravidel. A dále určitých eh, neregulárních závazků. Pokud jde eh, o agenturu eh, pro Frontex, pro vnější hranice, tak za rok 2008, tam, kde jsme hovořili o zákonnost a, eh, zákonnosti a řádnosti transakcí, tak eh, tam je, eh, tam je zpráva bez výhrady a účetní dvůr zdůraznil vysokou míru závazků za rok 2008 a došli jsme k závěru, že 30 43 milionů muselo být převedeno do dalšího období a 13 milionů eur muselo být zrušeno. Přičemž zároveň rozpočet agentury vzrostl eh, o 69% oproti předchozímu roku. A eh, míra těch přenešených prostředků a zrušení také ukazuje, že Frontex nemohl, nebyl schopen řešit eh, takové navýšení rozpočtu. Účetní dvůr také kritizoval, jak agentura eh, využívá rozhodnutí v rámci grantových dohod a tato otázka je řešena Frontexem eh, nyní v roce 2009. Před, ještě na závěr této prezentace chci konstatovat, že na základě auditu všech agentur může účetní dvůr říci, že došlo ke zlepšení, pokud je o finanční disciplínu. A e, došlo k viditelnému úsilí o zlepšení financovacího systému a e, účetního výkaznictví, ale nadále zůstává určitý prostor pro zlepšení. Musíme řešit za prvé specifickou potřebu zjednodušeného výkaznictví v rámci zjednodušených pravidel, zejména u spolufinancovaných agentur. A pokud jde o samovýkaznictví, tak musíme zlepšit eh, zejména a používat eh, ukazatele výkonnosti, a také hodnotit eh, přispění těchto agentur k plnění evropských politik. Na závěr mi dovolte poděkovat všem členům tohoto výboru i zástupcům agentur za jejich spolupráci v uplynulém účetním roce. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A nyní mi dovolte dát slovo paní zpravodajce, paní Veronik Matěje a říci, že musíme eh, dokončit tuto položku do čtvrt. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, Evropskému šímu dvoru za jeho vynikající práci. Já se obrátím přímo na pana Garancona, ředitele CEPOLu. Moje první otázka se bude týkat toho, že eh, agentura nedržela příslušná administrativní pravidla. Eh, jsou zde eh, výdaje eh, například na semináře, které jsou výrazné, 64% provozních výdajů. Jak můžete vysvětlit, že chybí odůvědnění, které jsme požádali, A obecně za to, jak můžete objasnit tyto Eh, potíže, které opětovně narážíme od změny statutu kolegia 1. ledna 2006, eh, kdy tedy se nedaří eh, uplatňovat příslušná administrativní pravidla a pravidla pro finanční řízení, například problémy s přechodem na systém a pak dále. Proč agentura nesplnila lhutu parlamentu, tedy červen 2008, a nebyla stále schopna ospravedlnit Eh, nebo nám jak se prokázat eh, finanční řízení v souladu s finančním nařízením. Pokud jde o eh, přijímání nebo zadávání veřejných zakázek, tady opět byla otázka přísného dodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Jde již po třetí po sobě o případ, kdy účetní dvůr vyjádřil znepokojení nad podobnými věcmi nebo totožnými věcmi. Proč se doposud nenapravili tu situaci? Eh, navíc jsme eh, od vás této věci nedostali žádné písemné vyjádření. Pokud je OLAF, OLAF v roce 2008 pro eh, rozpočtový rok 2007 zahájil šetření u vaší akademie, pokud je o zpronevěru veřejných prostředků za soukromými účely. Jaká je vaše reakce? Spolupracuje akademie, pokud je o prostředky, které měly být tedy které byly využity pro soukromé účely eh, v roce 2007. Eh, vy jste odpověděli, že eh, snad byla provedena kontrola a posteriori ex post vnějším subjektem. Co to vyústilo? Dále bych se chtěla obrátit na zástupce OLAFu a zeptat se jej, kdy obdržíme výsledky toho aktuálního šetření. Dále problematika náboru pracovníků. Tady jde o strukturální problém kvůli umístění akademie v Bramshillu asi 70 km od středu Londýna, aniž by tam byla nějaká veřejná doprava. Jak hodla akademie řešit tento problém, je li to vůbec možné? Pokud jde o řízení eh, imobilizací, tady existují dva systémy řízení, eh, což znamená, že někdy se dvojmo eh, registrují eh, eh, aktiva a neexistují eh, inventární čísla například. Eh, proč byly zavedeny tyto dva systémy řízení? Pokud o audit, eh, podle článku 85 odstavce 5 finančního nařízení, rámcového finančního nařízení, má ředitel akademie poskytnout orgánu pro absolutorium zprávu, která shrnuje počet a typ do, vručení interního auditora. Váš dokument nesplňuje tato kritéria, protože vaše odpověď tedy mne eh, neuspokojila. Proč jste orgánu pověřenému absolutoriem eh, nepředali dokument, který by schrnoval počet, typ a významnost doporučení vašeho kontro, eh, interního kontrolora? Nyní, pokud jde o Frontex, obracím se na ředitele této agentury. Promiňte, promiňte, paní zpravodajko, promiňte, že vám do toho vstupuji, ale asi bychom tady měli postupovat eh, metodou ehm, otázka odpověď. Vy už jste položila asi tak 12 otázek a zatím nezazněla. Nebyl prostor pro odpověď, takže budeme postupovat takto. A já eh, bych vás, eh, vás rád poprosil, zda máte nějaké odpovědi pro naši paní zpravodajkyni. Takže za prvé. Takže děkuji účetnímu dvoru za podporu a za prověření. A samozřejmě, že existují rozdíly mezi 2007 a 2008, že bylo podniknuto určité úsilí, že jsme úplně změnili e, zaměstnance e, v rámci finančního oddělení. Teď e, pokud jde o otázku nákladů na, a vlastně cen těch, těch kurzů a seminářů, tak když jsme přecházeli z jednoho systému na druhý, bylo nás osm, osm zaměstnanců. A osm zaměstnanců muselo organizovat 100 aktivit spolu s členskými státy. Tudíž pro nás nebylo snadné provádět všechny tyto, plnit všechny tyto úkoly v roce 2007 to byl evidentně problém a také po většinu roku 2008. To znamená až do doby, kdy jsme se dostali do současné situace, kdy jsme změnili eh, jak účetní systém, finanční systém, zprávu, systém udělování. Vytvořili jsme nový eh, odbor pro udělování zakázek. A eh, loni, když jsme tu byli, tak když jsme hovořili o roku 2007, který už skončil, tak pak, eh, pokud jde o rok 2008, který, o kterém hovoříme teď, tak eh, ten rok, ten rok už skončil. Ale pro rok 2009 jsme mohli udělat hodně. Vzhledem k tomu, že toto absolutorium přichází vlastně po roce, tak v mnoha případech jsme neměli možnost reagovat. Ale já zodpovím na jednotlivé dotazy. Pokud jde o kurzy a semináře, jak bylo řečeno, jsou zorganizovány členskými státy. Ty mají různá vnitrostátní pravidla. A když jsme zaváděli pravidla v roce v polovině roku 2008, to zná uprostřed předmětného období, tak nebylo ani pro nás, ani pro členské státy snadné tyto podmínky splnit. Když si to ověříte, tak v první polovině 2008 ve srovnání s druhou polovinou vidíme podstatný vývoj. A to jak z hlediska toho, že my jsme se snažili věci změnit, tak i členské státy. Protože právě členské státy musí poskytnout finanční doklady předtím, než započnou samotné aktivity. Takže my musíme s nimi spolupracovat. A není, jak jsem říkal, není to snadné. Ono si to vyžádá čas. Když se však podíváte na celkový počet závazků nebo nesprávných pladeb, tak došlo k značnému podstatnému vývoji oproti roku 2007 i v budoucnu se mohou objevit některé potíže z kurzy a semináři. Příklad. Členské státy řeší například a mají v rámci systému eh, všechny ty eh, průkazky eh, a my můžeme obdržet často třeba řádné kopie notářsky ověřené ale hodně věcí prostě nedostáváme. Když se pak však podíváte na srovnání mezi rokem 2007, 2008 a letoške, loďským rokem 2008, tak vidíte, že díky novému systému a novým pravidlům došlo k významné změně. Teď pokud jde o udělování zakázek. Měli jsme asi 15 jednotlivých případů, z nichž dva až tři byly větší zakázky. Ta největší se týkala školení ABAC. Dělali jsme to s konzultační společností, která má smlouvu s komisí. Oni začali pracovat, my jsme pak požádali o více školení, protože to nestačilo. A na konci roku jsme požádali ještě o další smlouvu. A to je právě ta smlouva, o které se účetní dvůr vyjádřila, že měla spadat do, eh, do tendru, do soutěže a nemělo to být součástí toho předchozího kontraktu. My jsme neměli ve skutečnosti výběrové řízení, protože to vlastně jsme to považovali už za něco, co navazovalo na předchozí smlouvu, která měla stejný rámec je důležité to říci, protože pokud jde o další zakázky, tak ty nebyly předmětem žádné kritiky ze strany účetního dvora. Teď pokud jde o nábor zaměstnanců, ano, jsou tu problémy. Já jsem učinil chybu, když jsem souhlasil s tím, že by zaměstnanci měli mít dopravu zdarma, z naší akademie na Heathrow, na letiště. A tak tomu bylo po celé dva roky. Nebylo možné využít prostředky na tuto podporu zaměstnanců. Jakmile jsme to pochopili, tak jsme to přestali dělat. A začali jsme dokonce znovu vymáhat, zpětně vymáhat ty prostředky, které to využili. Podařilo se nám je získat ode všech, kromě jedné osoby, protože tam nebylo možné ty prostředky znovu získat. A já dodnes lituji, že jsme toto rozhodnutí tehdy přijali. To jsem řekl už loni. Ale nebylo to proto, že bychom chtěli nějakým způsobem využít či zneužít prostředky Evropské unie, ale protože jsme chtěli podpořit zaměstnance, kteří nemají žádnou možnost využít veřejnou dopravu z toho místa, kde jsme. A pak jsme to samozřejmě přerušili, tento proces, po dvou letech. A dokonce jsme zpětně vybrali eh, ty vynaložené prostředky, kromě jedné osoby. Takže otázka dopravních nákladů byla vyřešena. Ještě jednou říkám, lituji toho rozhodnutí, ale bylo to aktivní rozhodnutí v tom směru, že již před rokem 2006 jsme měli systém, který fungoval. Teď eh, pokud jde o stála eh, pevná nebo hmotná aktiva. Ne všechna naše aktiva byla v tom rejstříku hmotných aktiv v roce 2007. Pak jsme vytvořili nový rejstřík těchto aktiv a máme dva rejstříky, také na, z hlediska, také kvůli kontrole fungování. A neunikly nám za rok 2008 žádné položky, ale máme dvě položky, které jsou v obou rejstřících. Čili pořád ještě jsme měli dva systémy, paralelní, ale ta kritika nesměřovala na to, že, bychom, že by nám něco uniklo, ale dvě položky z oblasti IT byly v obou rejstřících, tak by to být nemělo. Ale aspoň, abychom to zasadili do určitého kontextu. A teď pokud jde o systém, který máme, tak dva týdny předtím, než jsem tady posledně byl, tak jsme eh, zavedli nový označovací systém, nebo a ten, eh, to, takže tento problém se vyřešil, ale v, rod, v prosinci 2008 to ještě vyřešeno nebylo, až teprve na začátku roku 2009. Teď pokud jde o vyšetřování OLAFu, já jsem byl informován, že šetření OLAFu bylo ukončeno a oni potom zašlou zprávu předsedovi správní rady CEPOLu. Já jsem tu zprávu neviděl, nevím, co obsahuje. Ale mám za to, že systém je takový, že Olaf to zašle komisi a zašle to také předsedovi správní rady. Zatím v tuto chvíli vám o tom nemohu podat žádné další informace. Doufám, že jsem takto odpověděl na dotazy paní zpravodajky. Pokud mi něco uniklo, tak mi to prosím připomeňte. Eh, Děkuji. Mm, tlačí nás čas. A já bych vás tady proto prosil všechny, abyste hovořili velmi stručně, eh, poněvadž pokud eh, byste měli těch eh, podrobností hodně, eh, pak prosím raději písemně. A my tady tím máme také zástupkyni Olafu a my bychom byli, tedy já bych byl rád, kdyby nám ještě k tomu něco řekla a pak ještě ve zbývajícím čase se také bude muset taky zabývat hlasování Frotexu. Já chci přece jen říct se panu řediteli Cepolu, že jeho odpovědi mě vůbec neuspokojily a já doufám, že se dobereme přesnějších odpovědí. Eh, pokud je o pana ředitele Frontexu, eh, nejprve zpráva rozpočtu, řízení rozpočtu. Rozpočet agentury se výrazně navýšil v průběhu eh, plynulých tří let a Opakovaně se objevuje problém, parlament to zaznamenal v roce 2006-2007 a opět v roce 2008, že dochází eh, k velkému objemu eh, převádění prostředků do dalších eh, období anebo rušení těchto výdajů, jak já nebo opakovat ta čísla, o kterých hovořila paní Sandalová. Má otázka tedy je, jak vykládáte tuto situaci a dále, jak hodláte do budoucna řešit navyšování rozpočtu. Dále, pokud jde o dotace. Eh, agentura eh, vyplatila více jak 17 milionů eur eh, na základě jednostranných rozhodnutí. Šlo tedy o udělení dotací, podepisovala to jenom agentura a přitom pravidla pro agentury nepočítají s takovýmto nástrojem. Jak tedy vysvětlíte, že jste přidělili tak vysokou eh, dotaci a chce, můžete nám také říci, zda už byl zaveden systém, který měl být zavést, zaveden mm, v polovině roku 2009. Dále Um, za výjimečných okolností se mají eh, podobné věci dávat do eh, rejstříku výjimek, ovšem počet těch výjimek je velmi vysoký. Na ten problém se již narážel v předchozím rozpočtovém období a jsou opatření přijatá vaší agenturou dostatečná? Pokud je o pokladní zprávu, zpráva Evropského parlamentu eh, vypracovaná mm, kolegou Christopherem Filnerem o plnění rozpočtu ze strany Frontexu v roce 2007 se zmiňuje o chybějící politice pokladní zprávy. Eh, jak tomu tedy je v současné době nebo pro příslušné zkoumané období? Spolupráce s členskými zeměmi. Tady to je klíčová věc pro fungování Frontexu, spolupráce s členskými zeměmi. Eh, jaké místo, jaký vliv eh, na plnění rozpočtu má tato spolupráce a byla zavedena opatření pro zlepšení situace? Eh, děkuji předem za odpověď. Děkuji. Než dám slovo zástupci Frontexu, chtěl bych ještě také eh, požádat zástupce CEPOLu a také Frontexu, aby nám do 19. zaslali písemné odpovědi. You, Děkuji, pane předsedo. Já bych rád vyjádřil mm, eh, vděk vašemu výboru a Evropskému účetnímu dvoru za vynikající spolupráci. Není to poprvé, kdy vystupuji ve vašem výboru na takovémto slyšení. A to, myslím, ze známých důvodů. Domnívám se, že otázky, které položila zpravodajka, jsou zcela důvodněné. Dovolte, abych nejprve připomněl to, že odpovědnost za Ehm, pohraniční kontrolu nesou členské země. Frontex hrává roli koordinátora spolupráce tam, kde členské země na dobrovolné bázi se té spolupráce účastní. To znamená, že když rozvíjíme kapacity naší agentury, tak to je, jako kdybychom zvedali trojuhelník, kde ehm, jedním vrcholem je ochota, vůle členských zemí, druhým vrcholem jsou rozpočtové zdroje finanční prostředky agentury a třetím vrcholem trojuhelníka jsou potom eh, naše lidské zdroje, naši zaměstnanci. Není možné zajišťování úkolů v jedné oblasti bez eh, zbylých dvou. To znamená, že pokud chceme navýšit eh, finanční zdroje agentury a přitom nebude vůle na straně členských zemí, pak není možné proplácet náklady za aktivnější spolupráci mezi členskými zeměmi. To je jedna věc. Dále eh, bych rád uvedl, že se velice zlepšilo povědomí o rozpočtování, což je součást kvalitního finančního řízení. Víme, v čem spočívají naše výzvy, eh, víme o problému Eh, nadměrných eh, prostředků v rozpočtu, o tom se zmiňuje Evropský účetní dvůr. Také jsme měli problém a máme problém eh, s tím, že nám členské země nedodávají faktury a dále zde je problém odkládaných či rušených činností jsou zde důvody pro ty nadhodnocené eh, rozpočtové prostředky, například některé námořní operace, kdy eh, z důvodu špatného počasí to plavidlo potom nemůže vyjet a neexistuje tedy potom základ pro eh, vyplacení těch, proplacení těch prostředků. Chybějící faktury. Já musím říci, že jsme propočetli že to představuje více jak 10 milionů eur od začátku působnosti agentury. To je tedy objem, u kterého členské země nepředložily agentuře fakturu je to více jak 10 milionů eur, za které jsme neobdrželi faktury. Obvykle proto, že šlo o velký počet drobných faktur, kde ta administrativní zátěž z hlediska členských zemí prostě byla neuměrná. Nestálo to za to. Tady není reprodukuji názor členských zemí. Nicméně rozpočet agentury stejně jako v roce 2007, i v roce 2008 byl navýšen, v roce 2008 asi 30 milionů eur, což představuje nějakých 70%, 70% navýšení. Ten rozpočet celkově představoval o něco více jak 70 milionů eur. Jak jsme s těmito prostředky naložili? Podařilo se nám eh, zvýšit eh, operativní intenzitu agentury o 93 Opakuji o 93 o 93% více činností eh, v té operativní části. Pokud je o dny školení, tady se to zvýšilo o 192. To znamená, že jsme prakticky strojnásobili svoji školící činnost. To znamená, že máme vlastně dvojí problém. E, s tím navýšením rozpočtu, s tím, jak přišlo to navýšení o nějakých 30 milionů, po polovině roku, v druhé půlce roku jsme prostě nebyli schopni plánovat a iniciovat činnosti, e, které měly být financovány během toho daného fiskálního roku. To byl jeden z hlavních důvodů, proč plnění rozpočtu eh, bylo na tak nízké úrovni 51%. Ale mám pro vás není dobrou zprávu, protože jakmile budeme pracovat eh, s prostředky C8, tedy prostředky převedené z roku 2008 do rozpočtu pro 2009, ta Eh, vlastně v konečné fázi plní rozpočtu eh, u roku 2008 jsme se dostali na číslo 83%, či dokonce 93%. To je pro mě velmi dobrý výsledek. Problém samozřejmě, jak víte, je v tom, že to mělo proběhnout v tom fiskálním roce, ne prostřednictvím převáděním do jiných účetních období. Paní Stravodajka se ptala na výjimky. Má pravdu. V roce 2008 jsme měli 167 eh, výjimek, eh, které představují cirka 20 milionů eur, především kvůli eh, pozdě dodané dokumentaci od členských zemí u námořních operací. My jsme se záměrně věnovali tomuto tématu a tady je dobrá zpráva ta, že v roce 2009 se nám podařilo snížit počet výjimek na polovinu a ten objem, odpovídající objem finančních prostředků u výjimek se snížil o 85 to znamená, představuje to není cirka 3 miliony eur už jenom. To jsou tedy ty dobré zprávy a dovolte mi uvést ještě pár věcí, než se budu věnovat té no, konkrétní otázce. V roce 2009 byla míra plnění rozpočtu 61 což je zlepšení o 10 o 10 bodů. Jak jsem již uváděl, došlo k výraznému zlepšení u výjimek. Eh, zvyšila se intenzita naší činnosti 83 počet eh, dnů školení se zvýšil 11 Myslím, že způsob, jak respektive snažíme se tady působit na členské země, aby byly eh, aktivnější v té operativní spolupráci. Snažíme se působit především prostřednictvím eh, správní rady agentury. To je hlavní cesta, jak se snažíme hm, vést, zavázat členské země eh, k větší aktivitě. A zaznamenáváme pak i lepší výsledky rozpočtových prostředků. Těch 17 milionů eur jednostranně Eh, vydaných formou eh, dotací. Tady bych rád řekl, že eh, našimi zainteresovanými stranami jsou orgány činné v trestním řízení, což obvykle jsou spolehliví partneři. Máme poněkud odlišnou interpretaci finančního nařízení, které instrumenty jsou k dispozici a proveditelné a které nikoli. Momentálně nám je doporučováno EUD, že jednostranné granty by neměly být e, tím nástrojem, který používáme. Jakmile jsme toto zjistili, tak jsme okamžitě změnili e, svůj postup a u všech členských zemí, u všech e, zainteresovaných stran, kromě dvou, to máme nastaveno nově. O výjimkách už jsem hovořil. Politika řízení pokladní zprávy, tam to, myslím, rozvedu v písemně, ve své písemné odpovědi ale jak jsem řekl, rok 2008 eh, byl mnohem lepší než rok 2007 a rok 2009 je opět výrazně lepší eh, než předchozí rok. A proto eh, bych řekl, že máme lepší míru plnění rozpočtu, která taky souhlasí e, se zralostí agentury, se stupněm zralosti agentury. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Takže e, podrobnosti dostaneme písemně a také od Olafu. A než se dostaneme k dalšímu bodu na programu, dám ještě slovo na minutu zástupci, e, zástupkyni účetního dvora. Chtěl jsem, chtěl jsem jenom říci, že eh, v případy eh, využívání nebo eh, přijímání grantových rozhodnutí, to účetní dvůr de facto nepovažoval za něco nezákonného. Je to východisko, na kterém stavíme právní rámec. Grazie. Děkuji. A jestliže nemáme k tomu další poznámky, takže přejdeme k poslednímu bodu na dnešním programu, což je číslo 6. Mě by zajímala jedna věc. Myslím, že paní zpravodajka se ptala taky něco Olafu, tak já nevím, jestli, jestli tady by nám k tomu chtěl Olaf něco říci. To by skutečně bylo zajímavé něco si od nich vyslechnout. Ano, zajisté, já už jsem řekl, možná jste nenaslouchal, já jsem řekl, že už nemáme čas, eh, poněvadž ještě do půl sedmé musíme zvládnout další bod, to znamená, že do 29. ledna nám eh, Olaf pošle písemnou odpověď, ale možná, že pokud by to Olaf zvládl za jednu minutu, Děkuji, pane předsedo. Možná minutku 30. Eh, ano, skutečně, já se domnívám, že je možné eh, poskytnout velice eh, rychlou odpověď. Pokud je o Frontex nejprve, tam nemáme žádný konkrétní problém. Pokud je o CEPOL, co vám mohu říci je to, že bylo zahájeno šetření OLAFu 19. června 2008 na základě informací, které byly poskytnuty Eh, ze strany IAES a poté potvrzeny účetním dvorem. Eh, nesrovnalosti, eh, které byly obsaženy ve zprávě IAES a e Evropského účetního dvora, ty znáte velmi dobře, protože je to obsaženo v příloze, který tady máte, kterou tady máte. Pan Johansson o tom také, také říkal, že tady se všechno zlepšilo, já jsem si to zaznamenal, ale, nebo pan Geranson, ale naše vyšetřování se tedy týkalo eh, těchto nesrovnalostí. Bylo to velmi eh, rychlé vyšetřování, protože tady šlo o sérii možných nesrovnalostí v různých oblastech, v oblasti eh, aktiv, v oblasti postupu v oblasti zadávání zakázek, v oblasti náboru pracovníků, prakticky u všech Eh, oblasti spalicích pod finanční nařízení. My jsme toto vyšetřování uzavřeli, pane předsedo, 1. prosince 2009, eh, takže tato věc je uzavřena, eh, byla uzavřena v relativně krátkém čase. Samozřejmě ta věc byla předána nyní pracovníkům, kteří jsou k tomu pověřeni, to znamená na jedné straně předsedovi řídící rady nebo správní rady CEPOLu, aktuálnímu předsedovi, dále generálnímu tajemníkovi eh, Evropské komise. Eh, tak to je nastaveno pro agentury, dále eh, soudním orgánům vnitrostátním, v tomto případě britským. Zpráva nebyla zveřejněna, nebyla dána k dispozici žádným jiným osobám a chci vám připomenout, že OLAF není disciplinární orgán, je to orgán vyšetřovací a až bude pan Göransson eh, skontaktován orgány, které zprávu obdržely, bude mít možnost eh, uvést eh, své argumenty nebo případně před soudem a uplatňovat svá práva. Abych ubezpečil váš výbor, chci říci, že situace se skutečně zlepšuje. Nicméně chci připomenout, že OLAF nerovná se účetní dvůr. My tady nejsme o to, abychom řekli, zda se situace zlepšila Ehm, i když jsme velice rádi, když se věci zlepšují. Eh, my jsme tady o to, abychom konstatovali, že došlo k nesrovnalostem, zda k nim eh, došlo a poukázat na ně. Nicméně situace se tedy eh, zlepšuje pomalu, to je pravda. Postupy u Abaku byly zavedeny. Víte, absolutorie pokud je o OLAF, tak eh, naše stanovisko je spíše pozitivní, ale pokud je o to konkrétní vyšetřování, tak jeho výstupy byly předány příslušným orgánům, jak jsem již uvedl. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní přejdeme k šestému bodu Evropská investiční banka, výroční zpráva za rok 2008. Dám slovo panu Igoru Ludboršovi, příslušnému členovi Evropského účetního dvora. Prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo, dámy a panové poslanci. Eh, tato zpráva je velice zajímavá, také se psal váš zpravodaj pan Dojč a já bych chtěl poblahopřát panu Dojčovi eh, za podporu, které se mu dostalo. Podle mého názoru tato zpráva postihuje všechny významné problémy, zejména tři, které bych tady chtěl zmínit. E, uznává se potřeba e, zavedení řádného bankovního dozoru, dále e, Evropská unie, aby se stala akcionářem banky a třetí bod je zopakování toho, že eh, investiční nástroj podle Evropského eh, investičního fondu eh, tento by měl být naplňován, jelikož je naplňován prostředky daňových poplatníků, měl by být také potřebován absolutorium. A to je vlastně všechno, co jsem chtěl říci v tomto krátkém čase. Děkuji. Děkuji vám. Nyní dám slovo panu Dojčovi. Eh, vážený výbore, čas už pokročil a proto bych chtěl Eh, říci toto. Já jsem 19 let zasedal v maďarském parlamentu a situace tam byla stejná, vždycky bylo málo času na debatu. A v tom případě zpravodaj vždy řekl, že text a podklady mluví sami za sebe, že je tam obsaženo vše a že k tomu není co dodat. A já chci tuto frázi opět použít to znamená, skutečně hovoří to za sebe, eh, jsou zde i kritické poznámky, které to obsahuje. Já bych chtěl poděkovat eh, všem eh, zaměstnancům, kteří mě pomáhali výborům, pardon, členům tohoto výboru a také pracovníkům Evropské investiční banky v Bruselu. Děkuji ještě pan Chaci Kis velmi stručně. Eh, pan zpravodaj tady sednul eh, mnoho bodů, zaznívá tady mnoho, eh, nebo velká pochvala pro banky, což já jsem rád a byly splněna naše doporučení. Je tady jeden bod, to znamená Evropský rozvojový fond a daňového plnění. My souhlasíme s tím, že jsou to daňové prostředky, které se zde spotřebovávají prakticky bez kontroly. A já bych byl rád, kdybychom zde pozvali jistého ministra jedné vlády, já myslím, že eh, je to de facto eh, rada, která se snaží tady toto řídit. My eh, ve Spolkové republice máme nyní novou vládu, kde mám ministra zodpovědného eh, za rozvojovou pomoc. A eh, tento ministr je ochoten eh, se s námi tedy o tom pobavit, což nám účty. Já myslím, že v někdy v únoru, březnu by se to mohlo stát. A pak ještě také eh, bude pokračovat a jistě nastane debata o úloze Evropské investiční banky, která se mění podle Lisabonské smlouvy. Já chci eh, poblahopřát panu zpravodaji, nebo vystihl to skutečně skoro vše. Děkuji. Pan Kalfin. Děkuji, pane předsedo. Já se také domnívám, že eh, zpráva pana Dojče se zabývá řadou velmi významných otázek, které jsme prodebatovali eh, v našem výboru, týkají se EIB. Já mm, se nechci zastavovat u jednotlivých bodů, ale chtěl bych zdůraznit skutečnost, že existuje eh, výbor vedený panem Kamdesiu, který vlastně končí svoji práci 15. února by měl tento výbor předložit svoji zprávu o budoucím eh, vývoji Evropské investiční banky. Následně eh, o této zprávě bude debatovat Evropský parlament, neboť obsahuje řadu podnětných myšlenek. Eh, čili já si myslím, že debatujeme o této věci, o Eh, zprávy pana Dojče a také bychom si měli připomenout, že tady existuje speciální výbor pro tyto otázky a při debatách, eh, které proběhnou, bychom eh, to měli koordinovat tak, aby všechno to důležité bylo bráno v úvahu, nebo tady zazněla, zazněly návrhy pro různá řešení. Děkuji. Pan Ivan. să spun că a fi fost foarte relevant, de exemplu, ca... Děkuji mnohokrát. a Děkuji za návrh zprávy pana Dojče. Myslím, že by eh, bylo užitečné, kdyby tam byl zahrnut také program technické podpory. Také bych býval do toho zahrnul nový, eh, nové programy jako Elena v kontextu finanční krize a Lisabonské agendy, eh, která byla oslavena kvůli hospodářské a finanční krizi, je vhodné zjistit, do jaké míry možnost financování a sdílení rizika eh, byla využita pro to, abychom eh, podpořili projekty v oblasti výzkumu a inovací. Děkuji, pan Vauga. Uh, uh, pan Vogen, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že... Myslím, že... Myslím si, že eh, je velice důležité, abychom v budoucnosti eh, se podívali na takové příklady jako Jeremy Jasmine a Jessica. Když se podíváte na stránku 8, tak vidíte Jasmine, Jeremy, jsou tam zmíněny. A chtěl bych požádat, jestli bychom v budoucnosti nemohli mm, zhodnotit tyto eh, dvě iniciativy pro, projekt Jessica v budoucnu, tak myslím si, že tam je velice důležitý financovací mechanismus, třeba ve Velsu. Nastartujeme nějaký projekt pod Jessicou, týká se to o obnovy městských oblastí. Takže jenom jsem chtěl požádat, jestli byste mohli zahrnout i Jessiku do této zprávy, nejenom Jeremy a Jasmine. Pan Deutsch. Děkuji vám, kolegové, za vaše příspěvky a komentáře a rady a názory. Pan předseda chce, abychom skončili včas, ale my už čtyři minuty přetahujeme. Já tedy nechci eh, zneužívat eh, váš čas ani čas tlumočníku. Eh, veškeré otázky, které zde zazněly, já si myslím, že situace je taková, že to vše se může promítnout do pozměňovacích návrhů a určitě můžeme zapracovat. Eh, je důležité, co řekl pan kolega. Souběžně s předkládanou zprávou by bylo třeba skoordinovat také ostatní paralelní činnosti a na to se zaměříme až budeme mít, nebo až budeme pracovat na definitivní verzi této zprávy. Já se domnívám, že při používání eh, realizaci konkrétních programů, kdy se bude eh, řešit jejich efektivita, že tyto programy budou pokračovat, ale samozřejmě to všechno ještě zvážíme, bude to záležet na těch pozměňovacích návrzích a poté Eh, ještě na plénu. To vše ještě může být jednou zapracováno. No a pak eh, budeme moci to všechno uzavřít na plénu. Děkuji vám. Já bych vám jenom chtěl připomenout, že pozměňovací návrhy eh, můžete podávat do 11. února v poledne. Takže děkuji.